morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych zahájil dnešní zasedání. Prvním bodem na programu jednání je přijetí pořadu jednání. Chcete se k němu někdo vyjádřit? Nikdo, děkuji. Druhý bod sdělení předsedy. Žádná sdělení předsedy v tuto chvíli nemám. Takže se dostáváme k bodu číslo 3 na programu jednání a to je zpráva za rok 2015 o bývalé Jugoslávské republice Makedonii. Budeme dnes o této zprávě diskutovat poprvé. V roce 2015 se potýkala tato země s řadou eh, výzev, eh, jak eh, v oblasti vnitra, tak v oblasti zahraničních záležitostí, což mělo dopad na stabilitu. Jednak na domácí scéně se objevily případy odposlechů, což odhalila opozice a Vedlo to k rozsáhlým eh, veřejným manifestacím, došlo tedy k nárůstu politických, politického napětí mezi vládou a opozicí a ohrozovalo to domácí stabilitu země. Jsem velice rád, eh, že tato velice závažná krize byla vyřešena červnovou dohodou, červencovou dohodou obou dvou stran eh, Eh, za pomoci eh, členů našeho výboru a také komisaře pro rozšíření. Eh, konkrétně se účastnil pan Kukan, pan Weigl za náš výbor. Teď je potřeba, aby tato dohoda byla udržitelným způsobem implementována. Druhá věc. V letošním roce se tato země potýkala také s bezprecedentním přílivem uprchlíků kteří přecházeli přes makedonské území. Země se k tomu postavila jako odpovědný partner, snažila se řídit eh, příliv více než půl milionu osob. Nicméně Makedonie potřebuje pomoc, eh, pomoc Evropské unie, aby dokázala efektivněji spravovat hranice a řídit eh, tok uprchlíků tomto roce zatím nebylo vydáno doporučení Evropské komise na zahájení vyjednávání vzhledem k politickému vývoji v zemi a vzhledem k tomu, že zatím nebyla plně implementována dohoda z června a července, takže komise reviduje tuto záležitost po 24. dubnu, kdyby měly proběhnout volby. My máme dnes k dispozici návrh zprávy pana Weigla, takže eh, o ní povedeme rozpravu, stejně jako o předstupním procesu eh, ve Feromu, o politické situaci, o situaci v justici, v občanské společnosti, o určitých nedostacích při ochraně eh, svobod médií. Budeme hovořit o sociálním, ekonomickém vývoji a regionálně mezinárodní spolupráci. Tímto bych rád předal slovo panu Vajklovi ke krátkému představení jeho zprávy. Děkuji, pane předsedo. Vystoupím ve své mateřštiny, takže vás poprosím, abyste si nasadili sluchátka. Spoštovani, moje izhodišče kot poročevalce za Makedonijo je bylo lani in je tudi letos. Děkuji. Eh, dámy a pánové, jako zpravodaj jsem při zpracování této zprávy vystoupil eh, z vycházel ze současné eh, situace v zemi a v regionu. Země postupuje směrem ke stabilitě, pokroku, přibližuje se k Evropské unii. V posledních měsících firm sehrál závažný, důležitou roli, pokud jde o řízení toku uprchlíků a migrantů směřujících do Evropy. Nicméně situace je taková, že firm je země, která má zvláštní postavení, eh, geopolitické postavení, je to země také Eh, multikulturní. V posledním roce jsme byli svědky politické krize, blokády v parlamentu, také rozsáhlých veřejných eh, protestů, došlo k případům eh, odposlechů, k řadě krizových okamžiků medstrankarskim sporazumom doseženim s posredovanjem komisarja za širitev. V případě makedonské politiky však můžeme říci, že rozum zvítězil. Spolu s Johannesem Hánem a dalšími třemi členy tohoto výboru jsme byli svědky toho, jak Makedonie vykročila do nové éry. Dohody z 6. a 2015 znovu nastolili parlamentní pořádek. Byl eh, vytvořen zvláštní úřad tzv. státní prokurátorky a problematika odposlechů eh, bude tímto řádně vyšetřena. V Makedonii se eh, také padlo rozhodnutí o předčasných volbách, které proběhnou v dubnu příštího roku. Na základě výsledků těchto již demokratických voleb by měly být také naplněná doporučení komise a tím se otevře cesta k přístupovým jednáním s touto zemí. V tomto návrhu klademe důraz na některé aspekty a já si dovolím na, které, na některé z nich upozornit nerovnoměrná implementace AKY v některých oblastech. Je implementace dobrá, eh, zrovna tak nevyrovnaná je eh, situace v eh, hospodářství. Často kritizujeme také korupci, politický nepotismus, vliv vyvíjený na média snahu politiků ovlivnit fungování justice, ale také díky aktivitám organizací občanské společnosti dochází v těchto oblastech pomalu k určitým reformám. A já myslím, že Makedonie by měla rozhodně být podpořena z naší strany ve své snaze o integraci. Ani bilaterální jednání by neměla být překážkou zahájení přístupových jednání. Evropská komise a nejvyšší zástupkyně by se v budoucnosti měly více snažit o to, aby byly odstraněny překážky, které doposud klade Řecko. Bilaterální dohody mohou v tomto ohledu nabídnout nové řešení. Vážení kolegové, Já doufám, že ve spolupráci připraví, ve vzájemné spolupráci připravíme dokument, který bude Makedonii skutečně k užitku. Děkuji. Děkuji. A nyní dáme slovo paní Petýr, která krátce vystoupí s jménem pana Petra což je předseda makedonské meziparlamentní delegace. Lijepo gospodine eh, predsjednie potovane kolegice i kolege. Eh, Já bych vás eljela eh, Kolegové, Dovolte mi pozdravit vás jménem pana Petele, který se nemohl dostavit. Je to předseda delegace, která navštívila Makedonii minulý týden a je také předsedou Meziparlamentního výboru. Musím říct, že toto setkání se zástupci makedonského parlamentu bylo velmi úspěšné, zvláště poté, co i opozice měla znovu umožněný vstup do parlamentu. Proto jsme, byli možný, proto jsme měli možnost hovořit o všech tématech. Soustředili jsme se především na vládu zákona a pořádku, korupci, reformu soudnictví, volební právo, svobodu médií, mezi náboženský dialog a migrační krizi. Po diskuzi následovalo přijetí společného usnesení a doporučení. Většina členů naší delegace a také makedonského parlamentu schválili tuto usnesení s výjimkou řeckých eh, zástupců, kteří se ve své většině zdrželi, jeden hlasoval proti. Toto usnesení obsahuje také doporučení hodnotí významný pokrok, kterého se podařilo dosáhnout. A hovoří také o tom, že přístup k eh, Makedonsku není úplně spravedlivý, ať už ze strany europoslanců nebo poslanců našeho vlastního parlamentu. Dohoda mezi všemi politickými aktéry, které se podařilo, kterou se podařilo dohodnout v červnu letošního roku, je pro stabilitu pokrok velmi důležitá. Dovolte mi podělit se o osobní názor. Já jsem přesvědčena, že že můžeme být eh, charakterizováni jako demokratická země, protože i u nás probíhají demokratické volby. Nicméně odpor, který kladla opozice, zpomalil celý proces eh, reform ale to se změní. Dohoda je velice povzbudivá pro eh, Makedonii a také doufujeme pro všechny eh, evropské instituce, které následně Makedonii podpoří. protože v naší práci na integraci a přistoupení máme před sebou celou řadu výzev. A já jsem také přesvědčena, že bilaterální problémy se podaří částečně vyřešit také tím, že makedonská legislativa bude přizpůsobena evropské aky. A stávající dohody můžeme použít jako takový příklad k potenciálnímu bilaterálnímu ujednání mezi Makedonií a Eh, Řeckem. Pokud jde o naplnění požadavků Evropské unie, například pokud jde o reformu soudnictví, nastavení vládu pořádku a zákona a boj proti korupci, všechny zprávy se shodují na tom, eh, že Makedonie Takže eh, jménem pana Peteleho, naší delegace a také já osobně bych ráda řekla, že nastal vhodný čas pro otevření formálních přístupových jednání a tady apelujeme na členy NATO a Evropské unie, aby nás podpořili v těchto snahách o přistoupení k NATO. Děkuji, nyní předám slovo stínovým zpravodajům a všem ostatním zainteresovaným poslancům. Nejprve vystoupí pan Kukan, prosím. Děkuji. Já zestručním projev pana Kelama, který je naším stínovým zpravodajem za EPP. Obecně tato zpráva pozitivně hovoří o e, otevření vyjednávání o přistoupení. Tato země byla velice dlouho na seznamu a splňuje dohodu eh, z léta, pokud jde o reformy a úspěšné volby a v tom případě by tedy mělo být možné zahájit skutečná vyjednávání. Já chci připomenout, že firm již má dosti sladěné, eh, sladěnou svou legislativu s AKI. Eh, my se domníváme, že za EPP, že je důležité zajistit implementaci letní eh, dohody. Myslím si, že vláda ukazuje ochotu naplnit tuto dohodu, provést reformy. Technokratická vláda mm, se tedy brzy chopí moci a já doufám, že vše to povede především k úspěšným volbám na jaře příštího roku, konkrétně 24. dubna svobodné volby a implementace dohody, to jsou zásadní věci. Není jednoduché, aby malá země zvládla eh, uprchlickou krizi sama o sobě. Frontex eh, by měl nyní vstoupit eh, do hry a tím pádem se situace ve Firomu usnadní. Vše samozřejmě mělo negativní dopad také na ekonomiku firmu. My vítáme jmenování zvláštního prokurátora, který povede vyšetřování případu odposlechu. Doufáme, že dojde k systematickému boji s korupcí na všech úrovních. Také eh, eh, vyzývám Evropskou komisi, aby podpořila Eh, uplatňování transparentních praktik v této oblasti ve všech oblastech. Vyzývám vládu, aby do budoucna spolupracovala úzce také s organizacemi eh, občanské společnosti a jak eh, opakuji, jak už jsem říkal na začátku, je to názor našeho stínového zpravodaje za EPP pana Kelama. Děkuji. Nyní pan Pecula. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Weiglovi za úvodní prezentaci, kdy přednese všechny problémy, s nimiž se eh, firm potýká. Pokud jde o reformy a nadcházející parlamentní volby, je mi líto, že došlo ke spoždění reformy volebního zákona, eh, zejména volebního výboru a jeho mandátu. Já doufám, že parlament eh, zvolí co možná nejdříve eh, nové zástupce eh, v ústřední volební komisi. Také chci zdůraznit, eh, že prioritou jsou naléhavé reformy, které země musí provést, pokud jde o volební seznamy řada voličů, kteří jsou registrováni v malých eh, obcích, eh, má problémy, jsou také problémy s padělanými osobními doklady. Toto vše vedlo ke snížení důvěry občanů ve volební proces eh, a také z tohoto důvodu byly předchozí volby kritizovány OBSE. Proto je potřeba obnovit důvěru voleb je potřeba současnou situaci chápat jako určité varování, protože 52% občanů v průzkumech ukazuje a dává najevo, že mm, se nemyslí, že státní úřady jsou schopny se vypořádat e, s volbami. 44% občanů nevěří, že e, volební seznamy jsou v pořádku. Takže pane předsedo, na závěr chci říci, že Eh, reforma volebního zákona musí být základem celého procesu, který by mohl vyvést eh, firm ze současné slepé uličky a přiblížit eh, tuto zemi Unii, což si přejí její občané. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, nyní pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Makedonie je malý křehký stát a migrační krize s tím, že Makedonie je hlavní transitní eh, zemí, kromě Řecka, se musela potýkat s obrovským přílivem eh, uprchlíků v posledních eh, měsících. Kromě toho tam byla velice nestabilní domácí situace a země eh, byla blokována, pokud jde o zahájení přístupových jednání. Toto vše tedy zůstává obrovským problémem pro celý stát. Já doufám, že nová vláda a nové země, které jsou naplánovány na duben příštího roku, stabilizují situaci v této malé balkánské zemi, kterou jsem již několikrát měl možnost navštívit. Makedonie má řadu politických problémů, které se objevují v dalších západobalkánských zemí, korupce, trestná činnost, nezávislost justice, nedostatek svobody médií. Zpráva pana Weigla je vynikajícím schrnutím úspěchů i problémů, s nimiž se Makedonie potýká. EKR je velkým podpůrcem Makedonie. Vždy jsme byli za pokračování přístupového procesu s touto zemí. Děkuji. Sakofara. Sakofara. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Úplně na začátku, kdy jsme se začali zabývat touto zprávou o pokroku Fajromu, podívali jsme se rovněž na možnost urychlení tohoto procesu, umožnění dalšího pokroku pro tuto zemi. A v současné době samozřejmě se snažíme, aby zde fungovaly demokratické instituce, svoboda médií, otázka soudnictví, právní systém. Zatím tato země ještě nesplnila kodanská kritéria. Prozatím tudíž nemáme možnost zahájit jednání s touto zemí právě z těchto důvodů, o kterých jsem se zmínila. Dohoda z června července zatím ještě nebyla úplně plně implementována. Pokud jde o politická kritéria, osobně se domnívám, že víceméně byla splněna, samozřejmě musí být splněna, ovšem čeká nás ještě i implementace této nové dohody s novými kritérii která by měla právě zjednodušit eh, i volby v této zemi. Záležitost, která se týká problematiky jména názvu této země, není pouze bilaterálním problémem mezi Farovem a Řeckem. Je to záležitost, která je nesmírně zásadní, závažná. Je to závažná mezinárodní otázka a jediný způsob vyřešení této problematiky je pokračovat v jednáních pod záštitou OSN. Je to věc, která se dotýká dobrých sousedských vztahů a ráda bych upozornila kolegy na to, že Fajrom by měl prokázat dobrou vůli v tomto ohledu a snažit se o dosažení míru, stability v této oblasti. Nejde pouze o slova, ale o skutečné činy na základě principů dobrých sousedských vztahů. V současné době máme spíše pocit, že tyto vztahy podkopávají. A to je nedílná součást celého přístupového procesu. Jak víme, Evropská unie, já již opravdu končím, pane předsedo, použití názvu Makedonie v naší zprávě rozhodně nenapomáhá celé situaci. Znamená to, že toto usnesení rovněž obsahuje toto nesprávné názvosloví a proto je důležité, aby samozřejmě otázka respektu pro právní stát je zásadní, je důležitá a my musíme zároveň zajistit, aby došlo k řádnému pokroku v této zemi, pokud jde o řádné sousedské vztahy. Děkuji. Pan předseda, děkujeme. Dvě minuty, prosím, maximálně. Pan Schaffhauser. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám za pozdní příchod. Bohužel bylo zde několik různých kontrol, které jsme absolvovali cestou Talesem. Uh, několik poznámek, jestli dovolíte k této zprávě. A samozřejmě pokud jde o samotnou obsahu, samozřejmě, že je zásadní, pokud jde o otázku rozšíření, to si myslím, že skutečně eh, není eh, na programu dne. My jsme proti jakékoliv politice v tomto ohledu. Pokud jde o nějaké podrobnosti, devítka například, eh, zákony pro, proti propagandě, v podstatě zásad, zahraničního charakteru, to se dotýká například občanské společnosti. Veškeré zákony v této oblasti, které byly postupně schváleny, byly schváleny v, mm, tím, že vlastně kopírovali Spojené státy. Vidíme to, i mm, pokud jde o postoj k Indii, k Rusku. V podstatě to byly Spojené státy, které přišly s tímto typem zákonů. A zároveň je to třináctka, na kterou bych rád poukázal, protože je to otázka Romů, žen, LGBT osob. Samozřejmě, že je zdále otázka spirituální určitých duchovních, eh, křesťanských eh, práv, které jsou z mého ohledu zásadní. 19. rovněž je důležitá. Makedonie je země, která se potýká s mnohými jakými problémy čelí migrační krizi. Toto rovněž vyvolává různé problémy. Toto bylo několik bodů, na které jsem chtěl upozornit, pane předsedo. Děkuji za slovo. Máme se ještě šest přihlášených do diskuse, říká pan předseda. Tím jsme uzavřeli tento náš zenom. Pan Deus má slovo, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud je cílem skopie stát se členem Evropské unie a NATO, tak v tom případě by zřejmě místní vláda měla udělat úplně vše proto, aby splnila veškeré podmínky, které zde jsou na stole, na které poukázal pan zpravodaj i ostatní kolegové. Otázka zní, co dělá místní vláda ve Skopě proto, aby skutečně ustavila kvalitní sousedské vztahy s Řeckem. To byla jedna ze základních podmínek kodánských kritérií. Každá země, která se chce stát Evropské unie, musí tímto způsobem postupovat. Měla by změnit tudíž svou politiku a přestat provokovat Řecko. Měla by přestat používat název Makedonie pro tuto zemi. Jsou to záležitosti, které se týkají samozřejmě i možných teritoriálních ambicí. Představuje to v našich očích provokaci. Alexandr Veliký, Filip Makedonský, sochy těchto Eh, historických hrdinů se objevují v míst, na místních náměstích. My samozřejmě eh, jsme potěšeni tím, že obdivují tyto velikány naší historie, Alexandra Velikého, jeho eh, otce, ovšem dělají to nesmírně provokativním způsobem a my tyto provokační akty vnímáme Mm, snažíme se nějakým způsobem je přehlížet. Ovšem, pokud tato země skutečně chce být členem EU na, na to, tak musí změnit tento postup. A pokud k tomu nedojde, tak my prostě nebudeme ochotni to dále tolerovat. Děkuji. Pan předseda, pan Plenkovič má slovo. Děkuji za slovo, <clears throat> pane Legutko. Já bych rovněž přednesl několik poznámek ke zprávě pana Bajkla. Tuto zprávu předložíme příští týden. Víme, že Makedonie má za sebou několik opravdu turbulentních eh, měsíců a po dohodě z roku 2001 pod záštitou Ohier jde vlastně o nejproblematičtější politické období. Já bych rád poděkoval panu Kukanovi, Vajglovi, panu Hauetovi, panu Hánovi za jejich diplomatické parlamentní úsilí v tomto ohledu, které nám umožnilo dosáhnout tuto dohodu se, Svajronem. Došlo k opětovné politické stabilitě, čekají nás volby v příštím roce na jaře. A my skutečně doufáme, že to tuto zemi ještě dále stabilizuje a že politická kultura této země pokročí této země, která je na cestě do EU. Myslím si, že bychom je na této cestě měli podporovat. Vyslechli jsme si některé informace i ze strany Pata Petrlého, ehm, které přednesla paní Petír, týkající se návštěvy ve Skopě, týkající se nové pozitivní dynamiky v tomto ohledu. Naše instituce Evropské unie mají v tomto ohledu určitou odpovědnost. Měly by objasnit celou situaci na místě a já osobně doufám, že postoj našich institucí změní, bude pozitivnější a umožní Makedonii přiblížit se k Evropské unii. Samozřejmě, že to celé záleží i na úsilí makedonské vlády, opozice této země, dodržování těch nejvyšších kvalitativních standardů interně a budování kvalitních, eh, dobrých vztahů s členskými zeměmi EU. 500 tisíc lidí překročilo hranice této země v nedávné době a tato země skutečně mm, poradila s, jakožto transitní země s tímto obrovským eh, tokem a já osobně budu tuto zemi v jejich úsilí vždycky podporovat. Uh, Vidíme, že pan Howitz ten není, takže pan Kán v jeho zastoupení, prosím, jako stínový zpravodaj, děkuji za slovo. Pane předsedo, my vítáme spolupráci s panem zpravodajem na této zprávě. Pan Richard Howitz vlastně byl takovým mediátorem i pro pana Kukana i pro pro pana Vojgla velice kvalitně s nimi spolupracoval, těší se na další návštěvu Fajromu na začátku ledna 2016. SAD skupina má veliké obavy ohledně zhoršování situace v této zemi. Vidíme to i například právě u toho skandálu ohledně masového, masových odposlechů v nedávné době. Pan Richard Hewitt je nesmírně rád, že byl součástí Ehm, vypracování této nové dohody. Všechny strany musí dodržovat, to je zásadní. A zároveň v našem Evropském parlamentu bychom se měli zaměřit na tuto dohodu a nedovolit, aby došlo k nějakému spožďování či neuplatňování této dohody. Toto je kritické období pro FIROM a pokud jde o zprávu pana Vojkla, naše skupina připraví detailní pozměňovací návrhy a vyhrazujeme si možnost prodiskutovat tyto návrhy ještě s panem Weiglem mm, soukromně nejprve. My mm, víme, že pan Hán oficiálně přišel s balíčkem této oblasti, jsou zde určité podmínky, které musí být splněny, musíme vidět určitý pokrok, pokud jde o volby, aby mohlo dojít k odsouhlasení tohoto procesu. Víme, že situace v této zemi bohužel zatím není úplně pozitivní, ovšem je to země, která opravdu mm, je na cestě EU a my taky, jako vždycky v minulosti, budeme toto úsilí podporovat. Děkuji. Vzhledem k tomu, že se nám krátí čas, musím vás požádat, abyste vystupovali maximálně jednu minutu. Pan Soltes. Děkuji. Nejprve zpravodaji za vynikající text a o pokroku Makedonie Makedonie je jednou z potenciálních kandidátských zemí. Je to jeden z nejlépe připravených států v tomto regionu a proto doufáme, že tento vývoj nebude zablokován a že i tedy eh, případné spory s Řeckem se podaří vyřešit. A já doufám, že i nadále budete Makedonii podporovat na její cestě do Evropské unie a musím říci, že v těch více než půl milionu uprchlíků, kteří prošli Makedonii, vlastně poukázali na to, že Makedonie hraje velice důležitou úlohu z hlediska zajištění bezpečnosti celého regionu. A proto je třeba, i z tohoto důvodu je třeba Makedonii podpořit. Je pravda, že v Makedonii proběhla zásadní politická krize, nicméně na základě eh, těch letních dohod se eh, tuto krizi podařilo překonat. Politické strany se dohodly na normalizaci vztahů. A pokud jde o reformu soudnictví a nastavení vlády eh, zákona a pořádku. I na tom budeme nadále usilovně pracovat. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. Za prvé, pro všechny sousedské země a také pro Evropskou unii je velice důležité, abychom měli stabilní Makedonii, zvláště v těchto obtížných časech, kterým čelíme z pohledu migrace. Potřebujeme tam mít zemi, kde vláda zákon a pořádek, média jsou svobodná, nedochází k diskriminaci, bojuje se s korupcí, budují se dobré sousedské vztahy. To všechno je klíčové. Ale musí to být také země, která a ve svých eh, učebních osnovách eh, nepřekrucuje eh, dějiny. A tady bych rád upozornila na jeden historický fakt, který si můžete ověřit v, na akademické půdě po celém světě. Etický charakter Makedonie je multietnický. Možná, že znáte ten výraz makedonský salát. A to tím máme na mysli vlastně ten mix různých etnik a, a typů víry, které teprve od roku 1944 začaly vystupovat pod jednotným názvem Makedonie. Pan Androlakis? Pokud jde o popis této země, mělo by to být uvedeno také ve zprávě, protože eh, řešení se nepodaří najít, pokud do eh, tohoto konečného řešení nezapojíme všechny zainteresované aktéry, včetně Evropského parlamentu, který by měl být informován o postupu jednání a výsledcích a to se vlastně týká tedy i té problematiky názvu této země, která je řešena i na půdě OSN. Pokud tento spor bude eh, dále pokračovat, je třeba to nějak řešit. Výraz Makedonie má v podstatě dva významy a vedení eh, země firm není ochotno ustoupit Eh, z tohoto výkladu ve vztahu k Řecku, ale já si myslím, že tedy nový název tohoto státu by měl odrážet ochotu spolupracovat. Pokud jde o koreňská kritéria, je třeba plně naplnit kritéria Kodaně 1, než je možné otevřít přístupová jednání, tím mám na mysli pluralistická média, boj s korupcí, reforma soudnictví a tak dále. To jsou ty důležité eh, věci, které je třeba řešit. Já bych rád přivítal zprávu pana Vajkla a chci, také, chci mu také pogratulovat za jeho práci na eh, této zprávě a na to, že se účastnil i dojednávání dohody v Makedonii. Politický vývoj žádoucím směrem v Makedonii musíme podpořit, protože překonání této krize bude naprosto zásadní pro posílení role demokratických institucí a obnovení důvěry občanů v politiku. Pro nás je velice důležité, aby eh, se tato země znovu aktivně začala zabývat integrací, což si vyžádá snahy na naší strany, ale na druhé straně potřebujeme také konstruktivní přístup a nasazení všech politických hráčů. Já jsem se jako jeden z europoslanců účastnil dojednání politických dohod a proto tedy mohu přivítat to, co se podařilo dohodnout 2. června, 15. července, protože to je tedy základ pro další politickou stabilizaci a nadále také integraci této země. Уважаеми kolegy. Prvo bych Vážený pane předsedo, vážení kolegové, nejprve chci pogratulovat panu Weiglovi k tomuto návrhu usnesení. Tento text zohledňuje většinu doporučení komise, nicméně najdou se věci, se kterými nemůžeme souhlasit. za, zasouhlasit. Za prvé, ze zprávy za letošní rok jasně vyplývá, že problémy s korupcí, porušování občanských práv, porušování svobody projevu. Jsou všechny závažné natolik, aby se zasloužili přeformulování doporučení. A já bych rád upozornil na to, že Makadanoje porušuje principy svobody projevu, zvláště práva hovořit rodným jazykem. Já zastupuji tuto zemi, ale vedoucí eh, elity ve Skopě si musí uvědomit, jakou úlohu eh, by měli hrát, chtějí-li se předat k Evropské unii. To probléma mezi diapragmatevskou Skopion. Děkuji. Problém s vyjednáváním s touto zemí není jenom otázkou názvu země, jde také o problém nedostatečné demokracie, nerespektování kodaňských kritérií, nerespektují dobré sousedské vztahy, neřeší otázku právního státu, nezávislé justice, dodržování lidských práv zemi v podstatě nefunguje, svoboda médií, to jsou problémy, které Skopje musí řešit. Pokud jde k názvu země, tak na bilaterální úrovni Pokud by to tedy bylo čistě bilaterální, tak by to takový problém nemě, nebyl, ale on je to problém mezinárodní a proto to musí řešit OSN. Takový je také postoj Evropské komise. Já bych se dovolil takové osobní prohlášení. Můj kolega má pravdu, když eh, hovořil o tom makedonském salátu. Je potřeba mít na paměti co se stalo, když Tito vytvořil um, celý stát v roce 45. nedovolil lidem, aby mluvili svým vlastním um, jazykem, takovou možnost neměli ani bulháři a přesně ke, k tému se teď, uh, to se vlastně teď eh, děje i nyní. Projevuje se to v oblasti náboženské, v oblasti názvu země a tak dále. Není možné, aby Evropský parlament eh, umožnil pokračování tytovy eh, politiky. Pan předseda předám nyní slovo ke stručnému vyjádření zástupci Evropské komise. Děkuji, pane předsedo, eh, pokusím se o stručnost. Bývalá Jukadlávská republika Makedonie se potýká s nejzávažnější krizí v posledních letech. Dohoda, která byla podepsána politickými představiteli, nyní tedy je na stole, funguje. Eh, k tomu přispěl také komisař Hahn a také spolupráce poslanců Kukana, Weigla a Hovita, čehož si nesmírně ceníme. V červnu komise předložila řadu priorit priorit v oblasti naléhavých reform což by mělo vyřešit problémy především v oblasti právního státu. Práce už v některých oblastech začala, ale musí pokračovat v mnohem větším rozsahu. V letošním roce, vzhledem k pokroku, kterého bylo dosaženo, pokud jde o implementaci této politické dohody, komise řekla, že je připravena vydat doporučení k zahájení přístupových jednání s firmem. Nicméně, je to podmíněno tím, že bude nadále pokračovat realizace dohody z června a července a že dojde k značnému pokroku, pokud jde o naléhavé reformy. Zpráva komise eh, bude k dispozici po volbách v dubnu příštího roku. Mezitím vyzýváme k monitorování vývoje v zemi a naléháme také na politické představitele země, aby dostali závazkům eh, eh, z dohody v zájmu budoucnosti svých vlastních občanů. Děkuji. Děkuji, pane Weigle, máte prostor pro závěrečné vyjádření. Děkuji, pane předsedo. Pretendiram, da bi lahko povzel današnjo razpravo, se pa zahvaljujem všem. Já se nebudu pokoušet schrnout průběh dnešní diskuze, nicméně děkuji všem, kdo vystoupili. Tento stát se nachází ve velice specifickém evropském regionu a občas to může vést k problémům. A já bych si přál, aby Makedonie a okolní země se staly takovým faktorem stability a prosperity v Evropě. A proto také musí všechny tyto státy pracovat na společných projektech na společné Evropě. Slyšeli jsme tu celou řadu vyjádření, velmi často kritických vůči Makedonii. A já beru velmi vážně všechna vaše doporučení, jak toto usnesení ještě vylepšit. Těším se na další spolupráci na zlepšování tohoto dokumentu. A nyní mi dovolte, jenom jednu stručnou připomínku k tému gastronomickému přirovnání. Tenhle region je obecně proslaven celou řadou velmi dobrých salátů, ať už je to srbský, makedonský, máme také tureckou kávu, řeckou kávu, chorvatskou verzi. Tento region je prostě velice rozvaditý a to je vlastně potenciálně další přidaná hodnota pro Evropu. Já vám děkuji a těším se na další spolupráci. Děkuji a konečně řeknu kolegům, že Lhuta pro předkládání podměňovacích návrhů je 13. ledna 12.00. A teď se dostáváme k dalšímu bodu jednání. Je to zpráva o situaci v Černé hoře. Černá hora je země, která se také potýká s velkými problémy. A letos došlo k určitému pozitivnímu vývoji. Na to například oslovilo zemi a nabídlo členství. Negativní jsou ovšem politické tlaky a napětí mezi vládou a hlavními stranami které vedou k tomu, že jednání parlamentu opozice částečně bojkotuje. Na půdě tohoto výboru bychom rádi apelovali jak na vládu, tak na demokratickou frontu, aby znovu zahájila trvale udržitelný dialog a spolupráci s parlamentem. Pokud jde o proces přistoupení, tady Černá hora dosáhla významného pokroku, zůstává, to, zůstává nejrozvinutější zemí v regionu, pokud jde o postup jednání. A to sebou ovšem přenáší také stále rostoucí míru zodpovědnosti v regionálním kontextu ve vztahu k nejbližším sousedům i v rámci celého regionu. Problémy v procesu přistoupení však zůstávají, včetně polarizovaného politického klimatu, politizace práce veřejné zprávy a nevhodný politický tlak vyvíjený na soudnictví, vysoká míra korupce a podobně. To tedy zmiňuje jen několik problémů. Náš zpravodaj Charles Tenek eh, se zabýval eh, slabinami i přednostmi přístupového procesu černé zprávy a na základě toho vypracoval komplexní zprávu. Děkuji, pane předsedo. Jako vždy jsem velice vděčný za to, že mohu být zpravodajem pro Černou horu, což je zpráva v podstatě jednoduchá, když si vezmeme porovnání s ostatními zeměmi západného Balkánu. Tato země je na stabilní cestě směrem ke spolupráci eh, ohledně evropského AKI jako kandidát na členství v Evropské unii. Eh, pokud Černá hora bude pokračovat eh, tímto způsobem, tak jestli bude pokračovat v procesu otevírání dalších kapitol. Těch je otevřeno v tuto chvíli na 20, včetně kapitoly 23, 24. Země se potýká s korupcí, nicméně v celé řadě oblastí došlo ke zlepšení, například fungování instituce, reforma institucí, reforma soudnictví, implementace nutných legislativních změn. A pokud jde o ekonomickou situaci, tak oslabené euro, které je tam používáno v podstatě jako eh, měna, zemi velice pomohlo. Usnadnilo eh, růst cestovního ruchu a eh, navíc eh, destinace v Tunisku, v Egyptě či Turecku měly menší návštěvnost kvůli teroristickým hrozbám, což černohorským destinacím v létě pomohlo Teď tedy probíhají tyto eh, reformy a je důležité, aby pokračovaly i nadále. Jsou to dlouhodobé záležitosti. Musíme být eh, opatrní a neočekávat krátkodobé okamžité výsledky, zejména vzhledem k současné krizové situaci v celém regionu. Bojkot eh, v parlamentu ze strany některých opozičních politických stran, ke kterému došlo v letošním roce, to byla znepokojivá záležitost. A zde chci zopakovat to, co již říkala Evropská komise a co také uvádím v návrhu usnesení Myslím si, že všechny politické strany v Černé hoře by měly zahájit demokratický dialog v parlamentu a neměly by věc řešit v ulicích. Nabídka na členství v NATO, která přišla minulý týden, to je obrovský krok ku předu a dokládá to zbližování eh, této země v oblasti bezpečnosti a obrané politiky se západními zeměmi a Ehm, myslím, že je potřeba přepočíst také ehm, podporu eh, evropských sankcí vůči Rusku za krymskou eh, okupaci. Já a EKR si přejeme, aby eh, pokračovala úspěšně vyjednávání také s NATO, což vnímáme jako proces, který je propojen s přístupovými jednáními, protože v řadě oblastí jsou zde přesahy. Černá hora má zásadní problém s radikalizací eh, a řada eh, občanů eh, opustila zemi, připojila se k džihadistům ISIS. Vláda si je tohoto problému vědoma a situaci monitoruje. A to velice pečlivě. Já se teď těším na příspěvky kolegů, poslanců eh, do rozpravy o mém návrhu zprávy. Já už jsem eh, zpravodajem pro Černou horu 6 let a tak doufám, že se nám podaří eh, podpořit společně usnesení Černé hory směřující k dalšímu zbližování s EU. Černá hora je malým státem a je to stát velice úspěšný od eh, své nezávislosti. Je to tedy stát pro nás velice důležitý v západobalkánském eh, regionu, eh, zvláště v tomto velice problematickém, turbulentním období migrační krize. Byť tedy Černá hora není přímo transitní zemí, přesto nepřímo na ní má uprchlická krize svůj dopad. Přesto přeze všechno Černou horu podporuji a pevně věřím, že se stane člen, členem Evropské unie co možná eh, nejdříve a samozřejmě mě zde zajímají názory kolegů eh, poslanců a těším se také na zajímavé pozměňovací návrhy. Pan předseda, děkuji. Nyní pan eh, Kán, který stručně vystoupí jménem paní Doc který, která předsedá parlamentní delegace pro Černou horu. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji za jeho práci na usnesení, eh, které obsahuje řadu důležitých bodů. Tato zpráva přichází v zásadní okamžik eh, vzhledem eh, k velice mm, ožehavé situaci v Černé hoře. Plně souhlasím se zpravodajem, že je velice důležité, aby různí hráči znovu zahájili politický dialog v rámci parlamentu. Eh, politické eh, demonstrace samozřejmě jsou součástí demokratického procesu. Eh, protesty v poslední eh, době vůči používání policejní síly a tak dále. Všechny tyto případy je potřeba prošetřit. Černá hora zřejmě eh, zorganizuje předčasné volby v příštím eh, roce a co bude velice důležité, je implementace nové volební legislativy, jejímž cílem by mělo být zvýšení důvěry občanů ve volební proces. Černohorští politici musí spolupracovat v celé věci a zajistit, aby volby proběhly eh, bez jakýchkoliv pochyb a podezření. Technické požadavky na nový systém jsou eh, obrovské a tak je důležité, aby se na věce začalo pracovat již nyní, aby byl volební systém dobře eh, připraven v okamžiku vole, ať už budou kdykoliv. Dále potřeba prošetřit veškeré přetrvávající eh, případy v oblasti mm, korupce. Tady už byla zahájena legislativní práce. Eh, je potřeba prošetřit také případy na eh, vysoké úrovni. Trvání je zatím spíše omezené. A poslední věc, to je otázka práv osob LGBTI já bych byl rád, kdyby pan zpravodaj i o této problematice ve svém usnesení pohovořil. Děkuji. Děkujeme. A nyní stínový zpravodajové. Dvě, dvě minuty má pan Kováčev. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád poděkoval srdečně panu Tanokovi za tuto zprávu. Je to jedna možná z takových vlastně nejlépe vyvážených eh, zpráv, které v této oblasti máme. Rád bych poděkoval panu Tanokovi za tyto pozitivní informace, které se týkají Černé hory, pozitivních informací. Ty země, které se nachází v tomto regionu, ty ostatní by měly být motivovány tímto pokrokem v mnoha oblastech. Tato země samozřejmě má ještě mnoho problémů, které je čekají. Nová volební legislativa musí být plně implementována. Všechny politické země se musí opětovně zapojit do politického dialogu. Tato země je v podstatě někde na půl cesty ve splnění ekonomických kritérií a zároveň určitého konkurenčního tlaku. Dále je to veřejné zadlužení, nezaměstnanost. Pokud jde o členství v NATO, to je další další důležitá oblast, která se týká především oblasti reformy bezpečnosti a dále je to i politická zpráva, justice, které jsou zatím někde na půl cesty v rámci přípravy, proto bychom měli trvat na další implementaci politizace veřejné administrativy této malé země s počtem obyvatel asi 600 tisíc představuje veliké obavy. Je to otázka i boje proti korupci, organizovanému zločinu, která je na stole. Úsilí v této oblasti musí být prokázáno. Problémy zde vidíme v oblasti ochrany lidských práv, svoboda projevu, vyjadřování, určité případy násilí vůči při představitelů médií jsme rovněž zaznamenali nenávistné projevy proti etnickým menšinám, náboženským menšinám nesmí být tolerovány. Jsem rovněž rád, že Černá hora sledovala mm, politiku E, následovala naši politiku, která se týkala problému na Ukrajině a problematiky ISISu. Samozřejmě, že jsem nesmírně e, rád, že na to přišlo s tímto návrhem pro vstup Černé hory, i přesto, že Rusko se snažilo o protitlak a poskytlo různé informace, které se týkaly problémů na státní úrovni ohledně jejich možnosti připojení se k těmto mezinárodním aliancím. To by nemělo být tolerováno. Pan Eserates, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval rovněž za skvěle odvedenou práci panu zpravodaji. Návrh, který nám pan Tanok předložil, je podle mého názoru velice kvalitní základ další práce. A jsem si jistý, že budeme spolupracovat tak úspěšně jako v minulosti. Došlo v této oblasti k určitému pokroku. Čtyři kapitoly alespoň minimálně zaznamenaly pokrok. Některé již se blíží ukončení práce v této oblasti a i zpráva Evropské komise v tomto ohledu to odráží. Samozřejmě, že i přesto nás čeká ještě hodně práce, boj proti korupci, organizovanému zločinu, právní stát. Bohužel některé politické strany, opoziční strany, se stáhly z parlamentu. Politický dialog je zásadní a musí probíhat na parlamentní platformě. Zároveň je důležité, aby volby byly vedeny již v souladu s novým volebním zákonem, který umožní elektronické hlasování. I přes eh, ekonomickou situaci, která se zlepšila, především zahraniční investice, zde přetrvávají veliké ekonomické problémy z toho důvodu bychom měli zajistit i boj proti násilí páchanému z genderových důvodů, předsudků, diskriminace žen, to vše musí být eh, potíráno. Černá hora je kandidátskou zemí, která je vlastně jedinou, kde, 100%, kde její zahraniční politika je 100% v souladu se zahraniční politikou Evropské unie. Takže my rozhodně podporujeme toto směřování země k Evropské unii. Děkujeme. Pan Rádoš má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval panu Tanokovi za skvělý návrh. Ehm, ty klasické záležitosti se nám zde opětovně objevují. Svoboda médií, justice, korupce, organizovaný zločin, občanská společnost, to všechno je zde popsáno velice kvalitně a vyrovnaným způsobem. Ovšem rád bych zdůraznil dvě zásadní věci. Je to ta pozvánka vstupu do NATO, nesmíme zapomínat na to, že členství v NATO bude dobré pro stabilitu celého tohoto regionu. A druhá věc, která je zásadní, je otázka voleb. Nová legislativa, kvalitní legislativa v tomto ohledu, kvalitní volby s těmi nejvyššími demokratickými standardy, budou zásadní pro dobré dlouhodobé vztahy mezi většinou, opozicí v této zemi a proto bychom měli věnovat velikou pozornost této oblasti, protože nás pravděpodobně čekají předčasné volby v Černé hoře v brzké době. Děkujeme, říká pan předseda, pan Hadži Georgiu má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rovněž bych především rád poděkoval panu zpravodaji, panu Tanokovi za kvalitně odvedenou práci, kterou odvádí celá léta. Tato země, o které hovoříme, je opravdu na správné cestě směrem k Evropské unii. Jistě je zde několik problémů v oblasti demokracie, ovšem to vidíme i v jiných zemích, kandidátských zemích problémy mezi vládní stranou, opozicí, svoboda projevu. Pouze několik příkladů a jestli dovolíte ještě jedna poznámka. snaha této země stát se členem NATO podle mého názoru není úplně do, dobrý nápad. Toto je věc, na kterou nahlížíme um, občas z parlamentního pohledu jakožto na přirozený vývoj, ovšem my nejsme pro vytvoření nějaké varšavské smlouvy, jsme proti takovým vojenským dohodám obecně a v posledních několika letech jsme viděli, že nenapomáhají mírovému uspořádání v různých zemích, protože postoj na ta vůči Rusku. Já nebudu hovořit o pozitivě a negativě, ovšem vidíme, že to vlastně zvýšilo násilí a vedlo ke krve prolití a my bychom tomu měli spíše bránit. Čili tento krok podle mého názoru pro Černou horu není eh, dobrým krokem. Děkujeme. Paní Luňáček má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych i za naší skupinu zelených ráda poděkovala panu zpravodaji, panu Tanokovi za kvalitní zprávu, která pokrývá jak pozitivní výhled Černé hory, jakožto země, která vlastně již hodně pokročila ve srovnání s jinými zeměmi tohoto regionu na cestě k EU. Vidíme zde kvalitní pokrok a rovněž si vážím toho, že pan zpravodaj kritizuje ty oblasti, kde ještě nás čeká hodně práce, například boj proti korupci, organizovanému zločinu, situace médiích, občanské společnosti. Některé z těchto aspektů bychom rádi ještě posílili za naši skupinu, například boj proti korupci. Zde otázka privatizačního procesu by rovněž měla být zahrnuta, protože i to je jeden ze zdrojů korupce. Čili toto je jeden z bodů, jež bychom rád posílili. Rovněž si vážím to, že voláte po další parlamentní kontrole. Toto je něco, po čem bychom my, jakožto poslanci, měli volat. Ovšem je zde několik takových těch detailnějších oblastí, které bych ráda zahrnula z své práce protikorupčního výboru v parlamentu je zablokována, protože je tam většina členů vládní strany, čili není to vyváženo eh, členem nebo, nebo počtem těchto eh, členů v rámci celého parlamentu a právě tento výbor by měl být výborem, ve kterém by měla být kvalitně zastoupená i opozice. Nemělo by dojít k zablokování jejich práce. Toto je, nebudu zmiňovat všechny pozměňovací návrhy, ovšem alespoň tento jeden za všechny, které předložíme. Jsem ráda rovněž, že Ehm, se rovněž převzaly některé záležitosti ekologické strany. Vidíme, že Černá hora se snaží určitým způsobem vlastně i do ústavy zakotvit tuto možnost ekologického státu. Ovšem i na tomto poli nás čekají ještě mnoha zlepšení, například je to otázka biodiverzity v Selanu, v Ulcinu. Ehm, vidíme, že v této oblasti je to jedno z nejdůležitějších stanovišť pro ptáky v celé oblasti Jaderského moře. Ovšem i přesto bych ráda požádala o přijetí určitých pozměňovacích návrhů, pokud jde například o plánování malých a středně velkých vodních elektráren. My jsme se snažili to zahrnout do některých z posledních usnesení. Pan zpravodaj s tím souhlasil. Bylo by dobré, kdybychom například, pokud jde o velké projekty na Morači, na této řece rovněž zmínili a určité možná strategické plánování pro malé a středně velké vodní elektrárny, protože víme, že je to spíše takové roztříštěné obecné plánování v této oblasti strategického charakteru. Zatím neexistuje, proto předložíme pozměňovací návrhy. Ještě jedna záležitost, pane předsedo, na to. Domnívám se, že ve zprávě, která se týká pokroku této země na cestě do EU, by záležitost členství v NATO neměla hrát roli. Někteří členové se zmínili o tom, že by to mohla být záruka stability v tomto regionu. Já nejsem samozřejmě pr- absolutně pro nějaké, nějakou podporu snahy Ruska na, na Balkáně. Ovšem investice této země, ruské investice, již zde jsou opravdu rozsáhlé, proto nevím, proč by jsme zde měli mít nějaký takový pocit strachu, invaze Ruska do Černé hory a tak dále. Čili pokud parlament většinou je odsouhlasí tuto zmínku o naftu. Asi bychom měli alespoň se zmínit o tom referendu, například kdybychom chtěli, aby Velká Británie zůstala v, v EU, tak bychom souhlasili s referendem, které se týká této otázky. Toto je jedna z věcí, kde snad budeme schopni nalézt řešení, pokud teda tato zmínka e, zůstane v textu. Už tady opravdu chybí čas. A teď tady je čas na veřejnou rozpravu. Obávám se, že každý bude mít na vystoupení pouze minutu a půl. Ano, vážený pane předsedo, já většinou zastupuji naši skupinu. Vystupuji za naši skupinu, rád bych podpořil tuto zprávu pana Tanoka, která, která dobře mm, popisuje celou situaci. Budeme hlasovat proti této zprávě. Například trojka je to chaotická politická záležitost, politický život, nebo v této zemi, nebo je to osmička, obrovská korupce, jedenáctka záležitost organizovaného zločinu, že tam nedochází k žádnému sledování v této oblasti. V 15 se hovoří o nedostatečné svobodě tisku, v 18 se opětovně vrací právě otázky Romů, LGBT. Já skutečně si myslím, že jakmile hovoříme o těchto menšinách, tak prostě musíme hovořit i o určité kulturní a um, duchovní uh, identitě této země. Mělo by to být vyváženým způsobem popsáno. To znamená, ano, jsou zde menšiny, ale zároveň jsou zde určité kulturní a um, spirituální duchovní komunity které a hodnoty, které musí být rovněž um, vyváženy dále. Jsou to záležitosti um, smluvního práva ve 20 a tak dále. Toto jsou všechny věci, které nás vedou k hlasování proti. A pokud jde o na to, tam bych rád zúraznil, že naším úkolem EU je spíše tvořit mosty a ne nějak zde rozdělovat Evropu a opětovně ji dělit na dvě části. A samozřejmě, že v této oblasti nemáme dostatečnou váhu nebo vůbec mm, způsob nějak nějakého prosazování míru, jednoty, když neustále rozdělíme Evropu na dvě části s ohledem na Rusko. Rád bych řekl, že toto není dobrá politika, že toto skutečně slouží a nahrává pouze Američanům a rozhodně to nenahrává našim zájmům. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Děkuji. Já mám hned několik připomínek k této zprávě. Zaprvé chci poděkovat panu Tanakovi za velmi dobrou zprávu o Černé hoře. Je důležité zdůraznit, že Černá hora je zemí na špičce procesu eh, vyjednávání 20 kapitol otevřených, dvě již před, předběžně uzavřeny před dvěma dny. Eh, jsme obdrželi oficiální eh, pozvání od NATO připojit se k alianci. Stále více roste povědomí o tom, jak svou strategickou úlohu hraje eh, tato země pro Evropu. A to je třeba zmínit. Pokud jde o interní politickou situaci, podobně jako v jiných zemích tohoto regionu, v Makedonsku, Albánii, Kosovu, proběhly protesty ale a tedy snaha zaintegrovat eh, eh, Černou horu do Evropské unie, myslím, převáží nad eh, těmito snahami a přispěje k demokratickému procesu. Děkuji, pan Pisula. Děkuji, pane předsedo. Vítám zprávu od pana Tanoka. Jakožto velice vyvážený a kvalitní text Zpráva o stavu v Černé hoře hovoří o otevření 20 kapitol v rámci přístupových jednání a to je, myslím, důkaz úspěchu. Já jakožto zástupce Chorvatska jsem rád, že do NATO přibyde Černá hora jako eh, nový člen. Před 20 lety se v tomto regionu válčilo a nyní se stáváme členy NATO. Podle mého názoru však bude muset Černá hora dořešit některé otázky, které zůstávají otevřené a bude muset otevřít dialog o reformách, zvláště ve veřejném sektoru. Samozřejmě Průběh eh, reform je narušován probíhajícím politickým bojem, ale doufáme, že eh, tady se podaří úspěšně dokončit. Děkuji. Vítám tuto zprávu a děkuji panu Tanakovi za velice vyvážený přístup. Pokroku se podařilo dosáhnout, to, eh, to, důkazem toho je ostatně počet otevřených kapitol, ale já mám některé otázky. Za prvé, výzva připojit se k NATO. To bychom měli zmínit v textu. Z pohledu Chorvatska, která je, které je sousední země, bych ráda upozornila na následující. Vy v textu uvádíte celou řadu jmen a také problémů, včetně boje s korupcí a podobně. V tom případě bychom však měli řešit i nevyřešené územní spory na hranici mezi Chorvatskem a Černou horou. A také bychom v textu měli volat po urychleném vyšetření a stíhání válečných zločinů. A protože ti, kteří byli internováni v táborech na území Černé hory. Během války se vlastně dodnes nedočkali satisfakce. Jinak tedy vítám to, že zpráva v letoš, za letošní rok má již celé jiné vyznění než zpráva za loňský. Nicméně je třeba si uvědomit, že tady je především třeba se soustředit na pokrok to také zdůrazňujete vy a já to vítám. Nyní pan Kukan. Gratuluji panu kolegovi Tenokovi za to, že jako obvykle vypracoval velmi kvalitní zprávu. Když říkám velmi kvalitní, mám na mysli, že zmiňuje všechny pozitivní Eh, úspěchy této země, ale také uvádí pravdivě všechny problémy, které bude třeba vyřešit, než se podaří dosáhnout pokroku. A navíc to dělá způsobem, který v podstatě stimuluje vládu Černé hory, aby pokračovala v nastaveném eh, kurzu a dobré práci. Must měl by jim stále připomínat, že jsou na špici procesu rozšiřování v tomto regionu, nikoli pouze jako pochvalu, ale také jako připomínku, že s tím souvisí zodpovědnost a že nás nesmí zklamat. Je důležité eh, připomenout, že tato země ze 100% plní zahraniční politiku Evropské unie a to tedy ještě dále posiluje ambice této země připojit se k Evropské unii. Thank you. Děkuji. A nyní předávám slovo zástupci Evropské komise, aby se krátce vyjádřil. Pan Lange, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Myslím, že nemám v podstatě, co bych dodal k této zprávě o pokroku. Jediná věc, o které se zmíním, je, že se jasně ukazuje, že všichni klademe důraz na otázky právního státu a pokud bych měl eh, ze stručně, co je důležité, je, že pokrok v této oblasti bude mít také dopad na tempo přístupových jednání. Jeden informační bod, pokud jde o eh, průvod LGBTI, tak eh, víme, že byl tento průvod odložen a naplánován na 13. prosince v Podgovici. Teď dovolte, abych vás stručně aktuálně informoval o e, situaci, pokud jde o politické strany, iniciativu pana Kiopatiče, předsedy parlamentu, který usiluje o podporu politického dialogu v parlamentu. Jak víte, ta komisař Hahn tuto iniciativu podporuje, ale také jasně řekl, že to neznamená, No, že Evropská unie bude mm, určitým mediátorem. To znamená, že řešení eh, musí najít eh, samotné černohorské politické strany. Již se 1. prosince politické strany sešly v rámci pracovní skupiny, která řeší otázku volebního zákona, kontrolu veřejných prostředků a také kontrolu mass médií. Pracovní skupina eh, se sešla mm, poté 4. prosince a bude se scházet až do 21. prosince eh, se všemi eh, zástupci politických stran. Cílem je dohodnout se na nejlepším modelům implementace politického dialogu. Já se v tuto chvíli mohu říci, že všechny eh, strany v Demokratické fronty se podílejí na dialogu. Demokratická fronta sama řekla, že Eh, se připojí, pokud bude na programu jednání dočasná vláda, hm, což zatím není ten případ. Nicméně eh, může se to dostat na program eh, později, až se bude řešit metoda provádění dohody. Děkuji za, za pozornost. Pan předseda, na závěr předávám slovo Charlesi Tanokovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, vážení kolegové, za vřelá slova a za potenciální pozměňovací návrhy. Vyjádřili jste se hojně, takže se zmíním o těch nejdůležitějších záležitostech. Řada z vás hovořila o NATO, většinou jste se vyjádřili eh, pozitivně, vítáte nabídku na členství v NATO, GUE a Francouzská národní fronta paní Lunáče v určitém slova smyslu eh, pro nebyly. Ono to bylo kontroverzní i v mé předchozí zprávě, ale obecně řečeno si myslím, že to nakonec se um, i tehdy přežilo, takže i teď se to pokusím nechat uh, ve zprávě. Pokud jde o to, co říkala paní Lunáček, tak si nevzpomínám eh, na to, že byste v minulosti přistoupila na podrobné preskriptivní pozměňovací návrhy, které se týkají energetického mixu Černé hory nebo toho, že by Černá hora měla nějaké územní plány, pokud jde o vodní elektránu. Já si skutečně myslím, že to jsou suverénní záležitosti tohoto státu, který se sám rozhodne, zda to je tedy v souladu s evropským AKY a podobně si myslím, že nemůžeme této země nařizovat, této země nařizovat referendum o členství v NATO, to je pochopitelně zcela eh, věc v kompetenci jejich úřadů. Nedokážu se představit, že by naší zemi někdo něco podobného nařizoval. Jinak eh, vaše ostatní vyjádření se týkají věcí, které v podstatě v mé zprávě jsou, ať už jde o boj s korupcí, svobodu médií, nezávislost justice, neadekvátní eh, řešení té eh, aféry eh, od poslechu, případ pana Doce, osoby i ten průvod těchto osob. Těší mě, že nakonec Podgorici k němu skutečně dojde, jak teď potvrdil zástupce komise. Paní Švica hovořila o otázce hranic s Chorvatskem a beztrestností válečných zločinů, tak já bych vás eh, odkázala na odstavce 26 a 7, kde oba dva eh, problémy řeším. Mm, pokud se k tomu chcete vyjádřit podrobněji, tak bych poprosil o pozměňovací návrhy. Pokud jde o nový volební zákon, tak o tom jste hovořili pozitivně, tak to vidím i já. A myslím, že tím jsem teď zmínil ty hlavní záležitosti. Já myslím, že Černá hora se skutečně maximálně snaží obstát v této nelehké době, která se rychle mění. Doufám, že má zpráva je vyvážená, protože oceňuji úspěchy, zároveň kriticky se stavím k nedostatkům, které jsou všem nedílnou součástí procesu, ale ta cesta myslím, že je stabilní a stálá. Děkuji panu Kukanovi za velice vřeza, vřelá slova, také vzhledem tomu, že má rozsáhlé zkušenosti sám s tímto regionem máte rozsáhlé znalosti. Takže děkuji, Eduarde, za vaše vřelá slova a těším se, vážení kolegové, na vaše pozměňovací návrhy a na další rozpravu o mé zprávě. Pan předseda, děkuji. Na závěr chci připomenout, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 13. ledna příštího roku ve 12 hodin v poledne. Tímto uzavírám bod číslo 4 na programu jednání. Uděláme si krátkou přestávku, než přistoupíme k bodu číslo 5. Welcome back, ladies and gentlemen. Vítejte, vážení kolegové. Čeká nás bod eh, číslo 5, eh, Egypt. Budeme diskutovat eh, s panem Kostelem o Egyptu, Sýrii, Libanonu a Jordánsku. Pan Kostela nás bude krátce informovat o výsledcích nedávných egyptských parlamentních voleb a bude nás informovat o současném politickém dialogu mezi EU a Egyptem. Zajímá nás, eh, jaké jsou výsledky evropsk- egyptských eh, parlamentních eh, voleb. Jak víte, tak od roku 2012 parlament nezastedá. Podle nové ústavy to bylo vlastně poprvé, kdy horní a dolní komora byla sloučena a Delegace poslanců z výboru eh, AFED plánuje 6. února eh, příštího roku Egypt navštívit. My navrhujeme, že budeme spolupracovat s novou egyptskou reformní stranou, která podporuje eh, výměnu a budování kapacit, eh, takže bychom chtěli spolupracovat s naším výborem eh, a s egyptským parlamentem při zakládání parlamentních výborů. To si myslíme, že zlepší fungování státu, právního státu i soudnictví a zároveň Nás tedy dnes zajímá, jak vypadá eh, legislativní situace v zemi, vzhledem tomu, že parlament roky nefunguje a jak vypadá zákon o nevládních organizacích a o protestu. Pokud jde o politický eh, dialog, tak eh, my jsme navštívili Káhiru v, v, v, v, v listopadu a za Evropskou komisi nás tedy pan Kostalo bude eh, informovat, eh, jak vypadá situace eh, v zemi, jak vypadá situace v oblasti tedy legislativní a soudní. V Egyptě byla nedávno také paní Mogherini, bylo to tady v listopadu letošního roku a diskutovala tam o záležitostech vnitra, o spolupráci, o regionální situaci, o migraci, a řešila také otázky lidských práv se eh, všemi egyptskými partnery, zdůrazňovala, že je potřeba bojovat eh, s terorismem a dodržovat právní stát. Pane Kostelo, vítejte a předávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je velice vhodný okamžik pro diskuzi o e, Egyptě ve vašem výboru, takže děkuji za pozvání a zajímají mě potom vaše názory a vyjádření. E, volby ještě nyní probíhají, byť eh, většina už eh, skončila 15. 16. prosince doběhnou některá doba eh, druhá mm, kola. U kasačního soudu se řeší 93 stížnosti a odvolání. Naše volební odborníci v rámci misem uzavřeli, že volby byly především administrativní spíše než veřejnou záležitostí. Účast byla velice nízká Zdá se především, že mezi mladými lidmi byla velice nízká. Pokud jde o vyhlídky, eh, tak 120 eh, poslanců bylo eh, voleno z kandidátek stran a 148 to byly jednotlivé kandidátky. Poslanci ještě musí být následně jmenováni prezidentem. 28 křesel je pro něj rezervováno. Pokud jde o nedávné tendence vývoje v zemi, a teď čerpám z posouzení naší expertní mise, tak eh, administrace voleb nebyla úplně transparentní. Eh, bylo těžké sloučit eh, průběžné a konečné výsledky a vzhledem k tomu, že jsem říkal, že ty volby byly spíše z administrativní povahy, tak volební výbory byly vedeny 16 000 soudci, kteří řešili také odvolání stížnosti nízká účast, zejména mezi mladými lidmi, o tom už jsem hovořil a přesto nejde uh, úplně přesně říci, že to byli tedy pouze starší lidé nebo převážně uh, starší lidé, kteří volili. Celkově se odhaduje účast voličů na 28%. Kampaň byla smíšená, islámská uh, kampaň byla vedena hodně v mešitách, Neexistuje mm, žádný úřad pro regulaci eh, médií. Nebyla nějak blokována internetová kampaň. Zákon o protestech eh, dosti jak se přispěl k tomu, že i opozice eh, se mohla prosadit ve volební kampani, protestní zákon a také zákon o teroristických organizacích a legislativa pro boji s terorismem vytvořili mm, určitý mm, předvolební kontext, který zkomplikoval účast voličů. Řada aktivistů, oponentů byla umlčena, ocitla se ve vězení a tak dále. Parlament eh, bude eh, mít větší zastoupení žen a také více poslanců jmenovaných eh, prezidentem. Salafisté se zdá, že salafisté Al-Nur eh, nejvíce ztratili ve volbách. Eh, islamské levicové a bývalí eh, Mubarakovi stoupenci se ve volbách nevedli dobře. Doporučení expertní mise sdělíme samozřejmě egyptským úřadům, aby se mohli pokusit o zlepšení legislativního rámce pro příští volby a rozšířili veřejný a politický prostor. Nicméně navzdory eh, tomuto všemu eh, okolnostem vzniku současného parlamentu je důležité, že parlament eh, vznikl, existuje, jeho existence velice důležitá pro přechod Egypta k k pozitivnější budoucnosti. Je potřeba dále zajistit vyváženost pojistky politického systému. Ten systém totiž přetrvává jako semiprezidentský a je potřeba zajistit eh, prosazování ústavy eh, z roku 2014. Tato ústava, schválená v referendu, obsahuje řadu progresivních částí, pokud jde o obhajobu základních svobod a lidských práv, které exekutiva eh, bohužel podkopávala na úkor stability a bezpečnosti. Článek 160, 156 umožňuje parlamentu retroaktivně pozměnit či zrušit veškeré výnosy zpětně až do roku 2014. Ještě se vrátím k lidským právům, ale chci říci, že během dialogu o lidských právech tuto chvíli se zdá, že parlament nebude chtít rušit výnosy, které byly prozatímně v době nezasedání parlamentu schváleny ale je možné, že přijde sám s vlastní novou legislativou. Nyní eh, přejdu od voleb eh, k obecné situaci v rámci našich vzájemných vztahů. Jak jste řekl, pane předsedo, vysoká představitelka Mogherini Káhiru navštívila 2. listopadu. Na základě jednání, které proběhlo, došlo k dohodě, že znovu zahájíme proces v rámci asociačního výboru, v rámci něhož probíhal také mm, eh, dialog eh, o, o lidských eh, právech a já chci říci, že toto je první podvýbor, který vznikl k politickým záležitostem v Egyptě za, za poslední roky, takže to je úspěch. Vy jste říkal, pane předsedo, že je tady otázka některých konkrétních zákonů, takže bych stručně nastínil celou problematiku. My jsme to také eh, nadnesli v eh, našem vzájemném dialogu eh, o politické situaci lidských právech s Egyptem. Řekli jsme, že zákon o protestu z roku 2013 je potřeba zrušit. Uvedli jsme, že nová legislativa, která by nahradila eh, zákon o schromažďování z roku 2014, by měla být schválena v souladu s mezinárodním právem eh, o lidských právech a v souladu s ústavou. Zákon o protestech by také měl platit retroaktivně. To znamená, lidé, kteří byli za porušení tohoto zákona eh, zatčeni, by měli být propuštěni. Dále jsme uvedli, že pozměnění článku 60, 78 trestního uh, zákonník by měl být eh, také zrušen. Dále jsme zdůraznili, že zákon 2015 eh, o teroristických organizacích eh, a zákon o boji s terorismem v roku 2015 by měl být sladěn s ústavou. Zákon 84 by měl být také nahrazen novou legislativou na základě širšího dialogu a na základě e, konzultací také s nevládními organizacemi a při respektování mezinárodních standardů. E, Egypt uvedl, že nová legislativa se již připravuje, ale zároveň uvedl, že se bude snažit kontrolovat e, financování. Egyptská strana kritizovala Evropskou unii za to, že komplikuje vztahy s státních úřadů s nevládními organizacemi svými zásahy. My jsme hovořili o zneužívání trestního zákonníku, konkrétně článku 102 o šíření eh, informací eh, při narušování veřejného pořádku a také eh, článek 108 jsme kritizovali, nicméně bylo nám řečeno, že dochází k demokratickému přechodu, zdůrazňovali jsme otázku sociální justice, mm, dostupnosti vzdělávání, kdy parlament eh, připustil, že zde ještě tedy eh, je potřeba dosáhnout eh, pokroku a byli jsme ujištěni, že prozatím nebude nějakým způsobem měněna ústava. Takže je jasné, že je potřeba zrychlit probíhající reformy, je tam určitý prostor pro další změny, kterého bychom rádi využili. tuto chvíli jsme dosáhli dohody, že budeme sledovat eh, tento podvýbor i další podvýbory eh, k bezpečnosti a justici. Ještě tři věci. Paralelně s asociačním výborem eh, probíhá přes politiky sousedství, to jsme schválili před měsícem, kde jsme se rozhodli diferenciovat náš přístup k jednotlivým státům regionu. Po zasedání ministrů zahraničních věcí, které proběhnou příští týden, tam budou schváleny závěry k celé problematice, tak zahájíme jednání s Egyptem o tom, jakým způsobem si budoucí vztahy eh, budeme definovat. Druhá věc. Jedna z priorit v našem eh, programování finanční podpory Egyptu se týká otázky veřejné zprávy a vládnutí. A tady se vracím k tomu, co jsem již řekl o tom, že je potřeba spolupracovat s parlamentem, posílit parlament, eh, protože to bude nesmírně důležité. A poslední věc, eh, o které se chci zmínit, je to, že vysoká představitelka, když byla eh, v Káheře, vystoupila tam na místní univerzitě, a zmínila mimo jiné, že průměrný věk v Egyptě je 25 let. Je to země, která má 60 milionů obyvatel, což je obrovský potenciál pro změnu vývoje v zemi a je potřeba se tohoto potenciálu chopit. To znamená, že nízká účast ve volbách a především nízká účast mladých lidí je velice znepokojivá. Paní Mogherini řekla, že pokud eh, nedáme mladým lidem budoucnost, eh, budou eh, následovat ty, kteří slibují alternativní budoucnost, pracovní místa, možnost zajistit si živobytí. To je způsob, jak bojovat s terorismem. V této souvislosti chci říct, že děláme maximum proto, abychom více spolupracovali v Egyptě v této oblasti, abychom jasně formulovali svou kritiku, pokud jde o nedodržování lidských práv nebo zákony. K ním se stavíme nesouhlasně, ale zároveň musíme také zdůrazňovat, že je potřeba se zapojit ekonomicky, zajistit mladým lidem možnost ekonomické budoucnosti, protože to může být příčinou obrovských potíží této země do budoucna. Děkuji. Děkujeme, říkal pan předseda. A nyní všichni, kdo mají zájem o toto téma. Pan Pancéry má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já osobně se domnívám, že toto jsou důležité informace. Egypt je strategickou zemí, strategickým partnerem Evropské unie, pokud skutečně chceme, aby tento region byl stabilním regionem. Z toho důvodu je zásadní a vhodné, aby probíhal politický dialog mezi Egyptem a Evropskou unii. Pan Kostelo nám nastínil obrázek země, která je politicky problematická, především pokud jde o lidská práva. Zároveň legitimní boj proti terorismu vidíme, že je zneužíván jako zástěrka pro schvalování represivních zákonů, která potlačují práva občanů pro Evropskou unii. Je obtížné nějakým způsobem řídit tento proces, protože například víme, že i ve Francii se hovoří o internaci potenciálních teroristických podezřelých. Jsou to tisíce lidí, o které jde. To znamená, že je skutečně obtížné zasahovat v tomto ohledu a zachovat si zároveň morální konzistentní přístup. Je to nesmírně citlivá záležitost. Možná bychom mohli alespoň trvat na určité rovnováze mezi snahou o stabilitu a ochranou lidských práv. Egypt by měl přijít s pozitivní reakcí na řešení lidských práv, nevládních organizací, uvězněnými z začátku letošního roku například. A úplně na závěr doufám, že projev Federiky Mogheriniové v Káhyře, že tento projev bude mít lepší ohlas než projev eh, prezidenta Obamy na Káherské univerzitě, protože situace je skutečně nesmírně komplikovaná v celém tomto regionu na jihu, na jihu Středomoří. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, pan Tanok má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád podpořil uh, část toho, o čem se zmínil pan Pancery. Egypt je opravdu klíčovou arabskou zemí s klíčovou geopolitickou roli regionálně a zároveň i ve vztahu k Evropské unii. Proto si myslím, že parlament a Evropská unie jako celek musí angažovaně přistupovat k této velké zemi a poskytnout jim velikou podporu. Egypt čelí obrovskému teroristickému uh, um, problémů, především na Sinaji. Vidíme zde i e, problematiku s ruským letadlem v Šamalšejku, mm, i kvůli různým aktivitám, které se probíhají samozřejmě na jihu této země devastující ekonomické následky muslimského bratrství, jejich um, působení v této zemi. Já vítám návštěvu paní Morkerini v listopadu v této zemi, moje skupina rovněž. Jsme rádi, že došlo k opětovnému zahájení dialogu o lidských právech s Egyptem a samozřejmě i ten klíčový uh, Eh, signál ze strany paní Morgeríny potřeba tvorby pracovních příležitostí, perspektivy pro mladou egyptskou generaci. To je nesmírně důležitý signál s ohledem právě na ten průměrný věk 25 let. Eh, jistě, pokud jde o parlamentní volby, ještě nás čekají eh, výsledky druhého kola. Zároveň samozřejmě vidíme, jak již se o tom zmínila i komise, e, šlo o administrativní volby, především jsme smutní z malé nízké účasti mladých lidí především. No ovšem ty výsledky, které pokazují na větší zastoupení žen, ztrátu salafistů, islamistů, to vítáme uvidíme, snad dojde k tolerantnější, inkluzivnější, sekulárnější uh, Mm, výsledkům v této zemi. Samozřejmě, že parlament musí poskytovat adekvátní dohled v této oblasti. 6, toto je e, článek, který je nesmírně důležitý mm, s ohledem na e, polo parla, po, prezidentské ustanovení této země, čili těšíme se samozřejmě na další posílení pozice parlamentu EK R. My jsme vlastně vždycky, my jsme vlastně zahájili i skupinu přátel um, této země já se těším na návštěvu v Egyptu začátkem příštího roku. Děkujeme, pan Van Dalen má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já myslím, že je zásadní, aby Egypt směřoval k stabilnější pozici, stabilnější situaci, aby toto západní společenství Evropská unie podporovala. Myslím si, že i s ohledem na boj proti Daesh a řešení uprchlické krize je toto zásadní země právě. Proto musíme mít otevřený dialog, demokratický dialog s touto zemí a proto bych se rád zeptal delegace, zda tento nově zvolený egyptský parlament zda bude hrát důležitou roli při definování politik, nebo zda to bude spíše nějaký oslabenější parlament v tomto ohledu. Děkuji. Pan Schauhauser má slovo. Já bych rád eh, mým kolegům něco připomněl, kdo podporoval arabské jaro. Kdo eh, pomohl salafistům a muslimskému bratrství dostat se k moci, kdo nepodporoval prezidenta Sisi v poslední době a jistě ti, kteří to vědí, nebo měli by to vědět, tak to vědí, kdo vlastně podporoval uh, útok na tohoto prezidenta. Vy víte, že to byly Spojené státy, čili my rovněž eh, ještě opětovně zde čelíme určité snaze o destabilizaci, která naštěstí neuspěla, protože pokud by uspěla, tak by ta situace v Evropě byla mnohem dramatičtější Čili to, co tento náš parlament dělá pro podporu eh, sekulární vlády, republikánské vlády, eh, která v podstatě je velice hluboce eh, zakotvena mm, i přesto v určitých muslimských hodnotách, si myslím, že je pozitivní, abychom měli podpořit mm, prezidenta Sisiho. Je to v našem zájmu, protože pokud dojde k jeho odstranění, dojde k absolutní destabilizaci celé Evropy, to bude výsledkem tohoto procesu. Děkuji. Děkujeme. Pan Kán má slovo. Děkuji, pane předsedo. A rád bych poděkoval i za tuto zprávu ohledně stávající situace v Egyptě. To, co řekl pan je rovněž mohu podpořit. Je důležité, abychom neustále pozorovali ovšemi situaci v oblasti lidských práv v této zemi. Egypt samozřejmě je nesmírně důležitou zemí nejenom pro zemi samotnou, ale i pro vliv, který má Egypt v rámci celého arabského světa. A proto bych byl rád, aby došlo k dalšímu prohlubování dialogu s touto zemí. Egyptská vláda ovšem musí rovněž přijít s kvalitnějšími standardy nejenom pro místní obyvatele, ale i s ohledem na důležitou roli, kterou hraje zbyt, mm, vlastně v celém světě, je důležité, aby eh, tyto standardy byly nastaveny. Samozřejmě, že stabilita a bezpečnost je zásadní, ovšem diktátorské režimy to nemohou nikdy prosadit. To je falešný přístup. Vidíme to i v rámci tohoto volebního procesu. Já samozřejmě některé ty aspekty vítám, ovšem ty problémy, které to sebou nese nedostatečná účast především mladých lidí, kteří představují budoucnost této země, je zneklidňující. Nejsem si jistý, pokud se dále nemají dostatečnou legitimitu, zda, by to, zda to vůbec může pomoci nastolení stability násilí, terorismus, to jsou další rizika a rozhodně to nenapomáhá celé situaci, když zde zavíráte mešity, nezavíráte eh, vůbec ty náboženské spolky, to si myslím, že hraje do karet právě těmto eh, eh, lidem a my musíme zajistit rovné zacházení, rovný přístup, bojovat proti tomuto postupu. Já skutečně doufám, že dojde k dalšímu pozitivnímu pokroku v této zemi. Já bych byla velice ráda, aby se Egypt stal stabilní zemí, zemí, která hraje zásadní politickou roli v celém regionu. Pane Kostelo, než vám dám slovo, mám zde i já takovou kratičkou otázku vy jste se nezmínil ve své zprávě o křesťanech, o křesťanských komunitách. Přece víme, že to je nejvíce persekvovaná skupina celého tohoto regionu, proto se ptám, proč jste se nezmínil o křesťanech? Co to znamená? že ta situace křesťanů v Egyptě je úžasná nebo nějaký jiný důvod, proč se si o tom nezmínil. Chcete-li reagovat na veškeré otázky a poznámky, které zde zazněly, prosím, dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji rovněž za všechny připomínky, za všechny názory. pozitivní, že všichni se shodneme na strategické důležitosti této země v regionu a zároveň i ve vztahu k Evropské unii. Jsou zde možná, řekněme, trošku drobnosti s ohledem na přístup jednotlivých poslanců, drobné odchylky tak jestli dovolíte nejprve ke stabilitě a k demokracii a k otázce lidských práv. Toto je věc, která je občas eh, předkládána jakožto jedna z možností, jedna volba. A mm, ovšem my bychom byli rádi, aby tyto hodnoty byly propojeny, aby se vzájemně prolínaly. Co to znamená? My prostě musíme udělat vše, co je v našich silách, aby Egypt pokračoval na cestě směrem k větší stabilitě. To je i součást eh, poselství, se kterým přišla paní Morgerini v Káhyře. Důvod, proč jsme hovořili o otázce lidských práv, o potřebě změny zákonů, která které by umožnily širší účast, je podle nás, eh, proč jsme to udělali? Protože my si myslíme, že toto je jedna z možností podpory dlouhodobé stability a boje proti radikalizaci v Egyptě. Čili já opravdu nevidím žádný protimluv mezi tím, že se zde snažíme posílit naši angažovanost v této zemi na jedné straně a na druhé straně velice jasně hovořit v těch situacích, kde máme pocit, že jsou tam zásadní problémy, které musí být řešeny. A rovněž chceme prostřednictvím tohoto našeho úsilí dosáhnout konkrétních výsledků na tomto poli. A k vaší otázce, pane předsedo, u křesťanů asi jsem se zmínil o tom, že kampaň byla zakázána v mešitách, ale ne v kostelech, to asi poukazuje možná i na určité změny ve srovnání s předchozími lety. Jestli dovolíte, pane předsedo, já možná bych podpos, eh, poprosila paní Loru Boresovou, která je zástupkyní naší unity, našeho oddělení a mohla by k tomu ještě něco říct. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěla poukazem na to, že již loni u prezidentských voleb jsme chtěli mít úplný tým pozorovacích představitelů, včetně pozorovatelů v letošním roce, určitá doporučení, která jsme již přednesli minu, v minulém roce, pokud jde o tuto pozorovací misi. Pravděpodobně tato doporučení budou i součástí zprávy odborníků, kterou připravíme v letošním roce. Můj kolega se zmínil o většině těchto záležitostí. My samozřejmě se snažíme zlepšovat i právní rámec, legislativní rámec v této zemi, díváme se i na možnosti okolnosti ehm, nebo vůbec důvody toho, které vedly k tomu, této nízké účasti. Jistě tam byly politické i právní důvody, dále samozřejmě možná i určité oslabení postavení politických stran v této zemi. My se angažujeme v tomto ohledu s našimi místními partnery, o tom hovoříme i s ohledem na místní volby, které nás čekají v příštím roce. Chceme posílit transparentnost celého tohoto procesu v této zemi. My zatím nemáme nějaký časový harmonogram, pokud jde o um, různé stížnosti, které řeší orgány. Samozřejmě, že to vede k určitým právním pocitům nejistoty právního charakteru, jak bude dále probíhat tento proces. Toto všechno jsou aspekty, o kterých aktivně jednáme s našimi místními partnery. Ještě jedna poznámka, zapomněl jsem, pane předsedo, pan van Balens položil velice konkrétní otázku. Jakým způsobem bude egyptský parlament postupovat ve vztahu k místní vládě. Do určité míry je to takové čtení z křišťálové koule, zatím nevíme, parlament nebyl ustaven poté, nás čeká hodnocení situace, která bude se stávat z různých prvků. Na jedné straně je to politické složení, parlamentu. Druhým prvkem bude právní rámec, ve kterém bude tento nový parlament fungovat, zda se změní tento rámec. A třetím prvkem celé mozaiky je rovněž otázka toho, do jaké míry ostatní subjekty, například evropské subjekty, budou ochotny podporovat práci tohoto parlamentu a podpořit stabilitu jejich každodenní práce. A to vše samozřejmě uvidíme až do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane Kostelo. A tím se dostáváme k závěru jednání k tomuto bodu programu. A přecházíme k dalšímu bodu jednání, číslo 6. Debriefing o, o misi, o parlamentní misi, která provedla dozor nad parlamentními volbami v Myanmaru. Tyto volby proběhly 8. listopadu, proběhly v klidné atmosféře strana Aung San Suu Kyi, Národní liga pro demokracii zvítězila naprosto suverénním stylem, vyhrála více než 80% křesel. Navzdory tomu, že 25 procent křesel bylo rezervováno pro armádu. Po té, co proběhly volby, bylo jasné, že vítězná strana získá více než 60% jak v horní, tak dolní komoře parlamentu. A druhou největší stranou eh, je Myanmarská mírová strana. ústavních důvodů nebylo možné Aung San Suu Kyi jmenovat na pozici prezidentky, nicméně slíbila, že z pozice představitelky své strany se bude snažit postupovat co nejpokrokověji. My si předsedal za Evropský parlament Alexander Graf Lansdorp a proto si myslím, že je jen správné, abych mu dala slovo. Děkuji, pane předsedo. Vy jste již poukázal na některé ty výsledky voleb, na to, jaká panovala atmosféra a já myslím, eh, že je důležité si říci, že zrovna tyhle výsledky během roku, který eh, přinesl celou řadu špatných zpráv, mohou být právě takovým příkladem dobré zprávy. Země si nadělila novou ústavu, která začne platit v roce 2008, která začala platit v roce 2008, ale eh, některé problémy přetrvávaly, například 25 křesel, které jsou vyhrazeny pro armádu. Poslance jmenuje šéf vrchního, velitel vrchního štábu což samozřejmě trošku působí problémy v tom celkovém volebním rámci. V roce 2010 proběhly volby, které strana Aung San Suu Kyi bojkotovala. V roce 2011 začal směrem ze zhora dolů reformní proces. V roce 2012 proběhly první volby v některých okrscích které tedy strana NLD eh, drtivě eh, vyhrála. Nicméně lidé zůstávali skeptičtí, země se nadále potýkala s některými problémy, které byly naprosto zásadní. Například, jak už jsem řekl, ten právní rámec není zrovna ideální. Za druhé, komisař pověřený eh, dozorem nad volbami neměl dostatečné zkušenosti, chyběly kapacity zvláště na místní úrovni a nebylo dokonce ani jasné, zdali vůbec tedy orgány u moci povolí eh, to, aby proběhly otevřené eh, volné volby a za druhé, pokud proběhnou, zdali pak akceptuje výsledky takových voleb. V některých částech eh, země probíhají ozbrojené konflikty mezi etnickými skupinami, Země byla také postižena několika přírodními katastrofami, to znamená, to jsou tedy samo o sobě dost velké problémy a pak k tomu přibyly, přibyly i problémy během samotného hlasování. Poprvé se mělo hlasovat částečně digitálně, to zbudilo velkou nejistotu, lidé do poslední chvíle nevěděli, jestli budou na tom hlasovacím seznamu. A vzhledem k tomu, že v zemi platí omezení práva na schromažďování a združování se, panovaly také obavy z toho, že eh, vypuknou násilnosti během eh, hlasování také v důsledku toho, že v zemi získává stále větší popularitu radikální buddhistické hnutí. Možná, že z pozice Evropy to nezní tak vážně, nicméně tedy v Myanmaru působí Mabatar, což je radikální buddhistické hnutí, které by chtělo přijímat zákony na ochranu náboženství a rasy. A to cituji. A samozřejmě tedy eh, ne všichni obyvatele země, zvláště muslimská menšina, jsou z toho nadšení. Na tyto volby poprvé dorazila delegace evropských pozorovatelů na pozvání místních orgánů. Mě tedy bylo ctí vést celou misi a pracovalo pro nás zhruba 150 lidí a musím říci, že tohle byla mise, na, na jejíž přípravě a průběhu velmi dobře spolupracovaly všechny tři evropské instituce. Nikdy nedošlo k žádným zádrhelům a členské státy také nevydávaly tisková prohlášení hned v pondělí, po té, co proběhly volby, ale eh, zdrželi se komentářů, což bylo zásadní, protože tedy naše mise vydala oficiální prohlášení teprve dva dny po průběhu voleb. Volební účast byla eh, velice dobrá, překonala očekávání, eh, celkem to bylo zhruba 70%, účast byla míru milovná, organizovaná a výsledky krátce po prvním sčítání poukázali na drtivé vítězství NLD strany, kterou vede Aung San Suu Kyi. Nicméně volební výsledky byly přijaty i ze strany tedy těch stran, které eh, neuspěly a mm, tyto tedy v klidu akceptovali výsledky, což je velmi důležité, protože velmi často výsledky voleb ovlivní právě ta strana, která prohrála a její chování. A můžeme tedy říci, eh, že poražené strany v myanmarských volbách přijaly svoji porážku míromilovně a hodlají uznat výsledky hlasování. Nicméně zůstávají některé prvky, které nejsou už tak jednoduché, tedy jak jsem řekl, 25% křesel je rezervováno, takže i když NLD vyhrála 80% hlasů, bude mít pouze 60% křesel právě díky této úpravě v různých komorách parlamentu nebude jediný muslimský poslanec v parlamentu v zemi, kde je populace z 5 až 10 muslimská. Samozřejmě to bylo tedy něco, co jsme kritizovali hned na místě. Také platila nová podmínka prokázat občanství, která se najednou vztahovala i na uh, aktivní poslance. A někteří poslanci, kteří byli členové původního parlamentu, již nebyli schopni prokázat, že jejich rodiče se narodili v Myanmaru a proto tedy nemohli znovu kandidovat. Účast žen se zdvojnásobila, nyní jich je tam 10%, což pořád není skvělé, ale je to vývoj správným směrem. Pokud jde o budoucnost, jedna věc je jasná lidé, občané Myanmaru chtějí změny. Hlasovali pro ně a chtějí je vidět. Proto eh, zvládnutí celého předchodu bude naprosto zásadní pro tuto zemi. A prezident a vrchní velitel ozbrojených sil jsou připraveni o tom jednat. Samozřejmě také ve vedení strany NLD mohou vzniknout problémy, protože objektivně za to je to eh, strana, jež eh, se poprvé ocítá ve vedoucí pozici, některé koncepty, některé struktury chybí. A za druhé, i když Rohingyové, tedy ta muslimská menšina, byla odstrčena do pozadí, Není to jediná etnická menšina v Myanmaru. NLD kandidovalo tedy, nebo vedlo volební kampaň i v některých těch okrajových oblastech, kde právě etnické menšiny žijí, snažili se oslovit voliče z jejich řad. A samozřejmě eh, i když tedy v zemi je snaha prosadit eh, změny armáda díky těm 25% křesel má pořád ještě právo veta. Všechno to, co jsem tady řekl, bude shrnuto v naší finální eh, zprávě, kterou pravděpodobně představím na konci března. Některá doporučení budou jasná. 25% křesel vyrazených armádě to prostě neodpovídá standardům demokratického státu. Omezení práva kandidovat a práva hlasovat ehm, je také nepřijatelné. A navíc je tu omezení, pokud jde o to, zdali osoba může kandidovat na prezidenta, nemůže, pokud jeho děti mají zahraniční občanství. A je to zaměřeno vlastně proti jedné jediné osobě, to je Aung San Suu Kyi tady tedy zbývá počkat se na to, jak proběhne celý ten přechod na nový ústavní a demokratický pořádek, ale dá se říci, že tady na první pohled výsledky voleb nám dávají důvod k naději, že tato země se vydá správným směrem. Děkuji velice a jsem připraven odpovědět na jakékoliv otázky. Děkuji a já předávám slovo Aně Gomeš, která byla také v Myanmaru za naši delegaci. Děkuji, ano, bylo mi velkou ctí navštívit Myanmar společně s kolegy. Děkuji tedy za, za spolupráci s Alexandrem Lansdorfem a jeho misí plně s ním souhlasím. Skutečně se jednalo o, o dobrou misi, která zafungovala, dobře nás eh, přijeli, poskytli podporu, eh, měli jsme i podporu Evropské komise, místní delegace. A zde bych chtěla zdůraznit, že ta delegace velice mladá, fungující tam pouze dva roky, eh, ve velice důležitém době a situaci a umožnila nám navázat kontakt se všemi zainteresovanými subjekty a pomohla pochopit situaci. Volební den proběhl velice dobře. Někteří říkali, že to byl v podstatě nejlepší volební den, kterého jsme jako delegace byli kdy eh, svědky. Podobně jako pan Lambsdorff eh, bych eh, řekla, že problémem eh, tedy byl problém se neregistrací některých, především muslimských eh, voličů, pak eh, přetrvávání ozbrojených potyček v některých částech země systém hlasování předem, který mohl vést k určitému pokřivení volebního procesu. Určité tam byly také pochyby o nezávislosti volební komise. Celkově ovšem se zdálo, že vše dobře zafungovalo a chtěla bych sou chtěla bych eh, zdůraznit mimořádnou roli, kterou se hrály eh, ženy ve volbách. Sice byly zvoleny pouze na 10% míst, přesto tam se hrály zásadní roli, působily ve volebních eh, komisích, většina na na kandidátkách byly ženy. Ono to hodně souviselo mm, s celkovou atmosférou v zemi, způsobem, jakým byli nastaveni vůči volbám, panovala mm, atmosféra určité důstojnosti, byť eh, tam byla cítit také obrovská moc armády, která v této zemi přetrvává. Volební místnosti fungovaly velice dobře, byly stejné v podstatě po celé eh, zemi. Další věc, která je důležitá, hovořil o ní také Alexandr, je to, jakým způsobem reagovali ti, kteří prohráli eh, během těchto voleb a celý ten vývoj my tedy vnímáme pozitivně. Ta reakce byla vlastně eh, velice normální. Proces přechodu k demokracii v Myanmaru eh, je proces více než žádoucí a je všem pod kontrolou armády v zemi, která funguje jako hlavní instituce, která zemi doposavat řídila. Teď eh, tato možnost změny a přechodu souvisí s možností strategické reorientace země vůči velkým sousedům, jako je Čína. Země si uvědomila, že potřebuje spojence také mimo region, a teď už hovořím trochu nad rámec samotných eh, voleb, chci říct, že Evropská eh, unie zareagovala skutečně velice dobře správným směrem, eh, bezprostředně chopila se správně iniciativy, zajistila naši účast na volební pozorovatelské misi a to bylo velice důležité, stejně jako následné kroky. Chci poděkovat panu Bettinimu za jeho příspěvek po samotné misi oslovil eh, občany Myanmaru, kteří byli donuceni opustit eh, zemi a zdržují se v sousedních eh, státech. A tím poukázal na velký problém, který souvisí s usmířením v celé zemi a mírovým procesem, který jako Evropská unie podporujeme. Vše to je velice mm, obtížný problém, který bude muset vláda řešit zejména vzhledem k znepokojivým tendencím, o kterých hovořil Alexandr, to znamená, že přetrvávají eh, ksenofobní tendence vůči eh, religiozním eh, menšinám, A opět je to tedy propojeno s vládnoucí armádou. Klíčovou otázkou zůstává změna ústavy, protože ústava z roku 2008 je Cela nevyhovující z demokratického hlediska, když vyhrazuje 25 křesel armádě nebo určité oblasti vlády vyhrazuje čistě armádě. To je zcela eh, nestandardní, nicméně NLD je eh, plně kompetentní se vypořádat s těmito problémy, je to naprostý vítěz eh, těchto eh, voleb a Musí tedy řešit to, že zemi chybí jakákoliv struktura státu, ovšem opírá se, a to je její velkou výhodou, tato strana NLD se opírá o obrovskou aktivní, především mladou základnu. Takže Děkuji za podporu. Chci poděkovat také eh, Judith Sargentini, která se podílela na pilotním projektu podpory demokracie. Judith eh, se věnovala i následným krokom, krokům po volbách, eh, které by bylo dobré eh, zrealizovat, to znamená budování státních kapacit, kapacit v oblasti politických eh, stran. Teď je třeba mm, mm, si, si uvědomit, co je potřeba pro dobré fungování demokracie v zemi, jak zajistit fungování opozice, jak zapojit nevládní organizace, média a další zainteresované subjekty. Já bych byla velice ráda, kdyby se nezapomnělo i na otázku, která jde nad rámec voleb, a to je ta ostrakizace muslimských voličů, vyloučení těchto voličů z volebních seznamů. Konkrétně jde o problematiku Rohingyů, kterým byla eh, upřena možnost účastnit se voleb. Eh, máme určitá očekávání tady v této zemi vůči NLD. Naše očekávání jsou asi tedy v tuto chvíli eh, větší než to, co byla prozatím schopná mm, naplnit vládnoucí armáda v zemi. Děkuji, říká pan předseda. Máme velice málo času, takže umožním diskuzi, ale poprosím o maximální stručnost. Nejprve dávám slovo panu Plenkovičovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, ano, za velice podrobné informace o volebním procesu a o vaší delegaci v rámci pozorovatelské mise. Nakolik vidím, tak jsem tady asi jediným eh, poslancem za EPP, takže eh, se stručně vyjádřím eh, jménem tří kolegů, kteří se zúčastnili mise pana Adaktusena, Džorkaho a paní Kalmiete. Chtěl bych říci, že jsme velice rádi, tak jak říkáte ve svých závěrech, že volby proběhly v pokojné atmosféře a že byla veliká účast, což je dobrý signál pro demokratický proces v Myanmaru. Nicméně skutečnost, že Národní liga pro demokracii eh, získala 80 hlasů, ale méně než 60 eh, parlamentních křesel, ukazuje na nedemokratičnost současné ústavy a to, že eh, vláda, pardon, armáda si může nanominovat 25 poslanců, to musí skončit. Tyto volby tedy jsou pouze prvním krokem eh, v skutečném procesu demokratizace země a musíme eh, mít na paměti, že země žila 50 let eh, pod vojenským diktátem, takže skutečně není v dobrém stavu a dobrém kon, v dobré kondici. Více než 50 obyvatelstva nemá doma elektřinu, infrastruktura chybí, eh, neumožňuje eh, podnikání, obchod, eh, export, což by vše pomohlo místní ekonomice. Ekonomický vývoj je spíše pomalý a, jak jste ano správně řekla, jsou tady velká očekávání především mladých obyvatel země. My bychom měli jako parlament pomoci nově zvolenému parlamentu a podpořit demokratizaci eh, země. Děkuji. Děkuji, pan Gratýny. Děkuji. Skutečně jenom velice rychle a stročně. Já souhlasím s Alexandrem a paní Gomeš. Souhlasím s jejich nástěnem situace. Já jsem byl poprvé účastníkem pozorovatelské volební mise a byl to pro mě fascinující zážitek. Myslím si, že Anna Gomeš eh, odvedla vynikající práci. Byla nesmírně odhodlaná a její eh, nadšení se přeneslo na nás eh, všechny. Já myslím, že jsme tímto přispěli eh, k demokratickému průběhu těchto voleb, byť tady jsou jistá omezení či nedostatky, o kterých, o kterých hovořili kolegové. Oceňuji nicméně pokojnou atmosféru voleb a viděli jsme, že lidé věděli, co je v sázce při volbách, pro co hlasují a uh, přáli se sehrát aktivní roli v tomto historickém okamžiku pro eh, Barmu. Myslím, že teď už není možné zvrat eh, zpátky, přesto musíme být opatrní. Změna je podle mého názoru nezvratná, přesto je země v určitém přechodném období, kdy je potřeba jí poskytnout podporu, poskytnout podporu nové vládě, která se stane mm, základním prvkem eh, demokratizace, stejně jako NLD, Aung San Suu Kyi. Nicméně ten proces probíhá eh, se zhora směrem dolů. Eh, dosavadní zpráva eh, fungovala tedy pod taktovkou armády byť eh, vláda eh, byla eh, rádoby občanská, za poslední roky přesto podléhala přímé kontrole armády. Je potřeba počítat se zásahem armády která se ještě drží velkou část moci. Takže pane předsedo, co je teď důležité? Reforma ústavy tam může proběhnout na základě dohody přestože tedy armáda má eh, právo eh, veto, s tím je potřeba počítat. Dále potřeba provést eh, reformy sociální. NLD prozatím nemá podrobný program v této oblasti, byť volby vyhrála a jejich představitelka je obrovským symbolem pro celou zemi. Přesto o ekonomických a sociálních aspektech jejich programu moc známo není jsou potřeba investice, obrovské investice v celé zemi. Což eh, bude eh, proces velice eh, trnitý, pak jsou zde problémy s integrací etnických menšin, otázka hranic, problém etnických eh, bojovníků, kteří eh, v zemi přetrvávají a s nimiž eh, zatím nebyl uzavřen mír, takže komplikovaná situace přetrvává, vede k problémům s uprchlíky. My se snažíme jako Evropská unie pomáhat, ale je to veliký problém. Na hranicích Myanmaru jsou lidé, kteří jsou v podstatě bezprezorní, neuznávání ani jednou stranou. Je to velký problém pro budoucí demokratizaci. Děkuji. Nyní Charles Stanok. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Aně Gomeš které se velice vážím a celému jejímu týmu napříč politickými stranami, kteří eh, se zúčastnili jako pozorovatele této eh, volební mise. Děkuji za zcela zásadní příspěvek k parlamentním volbám v Myanmaru. Eh, myslím si, že to je právě nedostatek demokracie, eh, vojenská chunta, nenávistné projevy, eh, které komplikovaly naše vztahy eh, v tomto regionu, problémy s menšinami, rohingy, já nepředpokládám, že bude okamžitě problematika menšin novým parlamentem a NLD eh, vyřešena, protože jsou to problémy velice komplikované. I sama Sutí eh, se k ním zatím příliš konkrétně nevyjádřila. Mám jeden dotaz na Anu. Já se vzpomínám, že eh, Souti nemůže být prezidentkou vzhledem k tomu, že se vdala za mm, britského občana, je ale vdovou, protože její manžel již eh, zemřel, má dvě děti. Eh, podle ústavy eh, nemůže být tedy prezidentkou z těchto důvodů, což je ovšem účelová formulace v ústavě. Já se chci zeptat, jakým způsobem skutečně efektivně může vlastně vládu řídit, zda v zastoupení někoho, nebo jakým způsobem a zda je možná tedy změna eh, ústavy, aby ji prezidentskou funkci umožnila. No, děkujeme, říká pan předseda. Naši hosté, kteří se zúčastní posledního tématu, už jsou mezi námi a proto poprosíme pana Kána, posledního řečníka, o naprostou stručnost. Děkuji, pane předsedo, slibuji, že budu stručný. První věc, která je jasná, je, že účast ve volbách byla dobrá, dále to byla otázka zastoupení žen, všechno bych rád mm, v tomto ohledu podpořil. Vidíme zde rovněž um, účast, um, pokud jde o média, dále je to otázka všem lidu etnika Rohingya, někteří dokonce hovoří o etnických čistkách. Některé politické strany ovšem byly umlčeny a proto mm, mě nepřekvapuje určitá obava toho, že ani po volbách nedojde k zásadním změnám. A úplně velice rychle poslední bod ústavní reforma je zásadní, není prostě akceptovatelné, aby měla armáda veto a těch 25% zajištěných. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Anna Gomeš, velice stručně, ano, já bych odpověděla pouze na otázku pana Tanoka, to si právě myslím, že je klíčová otázka. Aleksandr se o tom jasně zmínil. Toto je právě jeden z prvků ústavy, který je nedemokratický, jedinečný, je zde mnoho různých ovšem bodů, které požadují změnu ústavy. Nejenom tato záležitost těch 25 rezervovaných pro armádu, pro posty v armádě. A toto je právě jeden sílu strany NLD společně s demokratickou zprávou a řízením věcí veřejných. Určitá výzva v budování kapacit, vládní záležitosti. My jsme se o tom zmínili již um, o těchto obrovských problémech, struktury především na té nejvyšší úrovni poradců pro Aung San Suu Kyi. Samozřejmě, že ta nejvyšší úroveň zprávy a řízení nemůže přijít eh, s jednotlivými eh, body či jednotlivostmi, čili musíme nejdříve mít k dispozici to strukturu. Eh, pan kolega, ano, toto je jedna z zásadní oblasti, které bude muset ještě řešit. Já bych ještě, jestli dovolíte, rád poděkoval a někomu celé delegaci za odvedenou práci, zásadní. Já bychom v tomto přechodném procesu zůstali zaangažováni. My díky paní Sargentini jsme se k tomu zavázali PSA. My včera nebo předevčírem rovněž poskytli zprávu v tomto ohledu, podporují členské státy v tomto ohledu a my skutečně doufáme, že budeme nápomocní této zemi v tomto přechodném procesu. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu, kterým je výměna názorů s Jazimem Brahinem, tuniským ministrem pro investice, mezinárodní spolupráci a rozvoj. Vítáme vás mezi námi, jsme nesmírně rádi, že jste mezi námi, pane ministře. Nejprve, jestli dovolíte, ještě jednou teda vítáme na této výměně názorů s naším výborem a FED. Vítáme vaši iniciativu předložit strategický plán reformy pro období 2016-2020. Rovněž bych rád sdělil, že je nám osobně nesmírně líto posledního útoku v Tunisu a všech obětí 24. listopadu letošního roku. Je to vlastně třetí podobný útok v letošním roce. Než zahájíme naši výměnu názoru, rád bych vám oznámil to, že zde máme členy tuniského schromáždění mezi námi, kteří zastupují právě toto schromáždění a mm, rovněž celou delegaci, která je doprovází. Vážený pane ministře, toto je nesmírně důležitá výměna názoru, především když se podíváme na poslední teroristické útoky, které mají dopad na cestovní ruch, celou ekonomiku, my jsme skutečně nesmírně zneklidnění, protože víme, že tato oblast představuje 80 vašich ehm, příjmů. Zároveň samozřejmě víme, že otázka tolerance, umírněného procesu, ochrana žen a menšin a zároveň práva dětí a mladých lidí jsou na programu demokracie, lidská práva, toto všechno je základem pro obnovu občanské společnosti, centralizace Eh, dále hm, to jsou záležitosti demokratických orgánů a jejich postavení, které jsou zásadní v celém tomto projektu. Široké cíle eh, tohoto procesu samozřejmě znamenají i oblast nebo pokrývají oblast ekonomiky, vzdělání, ehm, podnikatelského ducha, eh, exportní kapacity, posílení kapitálových možností, postavení Tuniska ehm, v celém regionu a zároveň i vyrovnání vývoje v rámci eh, Tuniska mezi jednotlivými regiony a využívání přírodních zdrojů. Vše toto je nesmírně důležité a my samozřejmě mezinárodní i mezinárodní finanční instituce pro makrofinanční eh, asistenci vítají tyto plány. Než vám předám slovo, rád bych vysvětlil, jak ta, jak teda, než vysvětlíte strategickou reformu ve stávajícím kontextu, dovolte, abych jménem našeho výboru řekl, že můžete spolehat na plnou podporu našeho parlamentu ve vašem úsilí konsolidovat demokratický proces ve vaší zemi delegace našeho výboru plánuje návštěvu Tuniska 6. a 7. ledna příštího roku, vážený pane ministře. Tímto vám dávám slovo. Máte 10 minut. Myslíte, že mám to tak může asi postačovat? Výborně, takže prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji i za to, že jste mi dali příležitost zvolit si jazyk, ve kterém vystoupíme, jelikož zde máme zástupce našeho parlamentu a i technické možnosti, které mi byly poskytnuty. Dovolte, abych pokračoval ve francouzštině. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem nesmírně šťastný, že mám možnost ve vašem výboru vystoupit. Rád bych vám poděkovala za zájem, který věnujete naší zemi, který věnujete Tunisku. My nikdy nezapomeneme na to, že 17. ledna 2011, tři dny po té, co náš prezident utekl z naší země, jste věnovali plenární zasedání, právě úvodní plenární zasedání Evropského parlamentu, otázce Tuniska a zhodnotili jste mm, nebo věnovali jste velikou pozornost odvaze našeho lidu a poskytli nám pomocnou ruku na cestě k demokracii. Nejenom, že jste to řekli, ale zároveň jste několikrát navštívili přímo naši zemi v tomto přechodném období, abyste mohli přímo na místě se podívat na to, k čemu došlo po volbách, došlo samozřejmě i k návštěvách zástupců naší Eh, parlament, našeho parlamentu, vlády a i poslanců našeho výboru ve vašich zemích a toto však poukazuje na naše odhodlání pokračovat na cestě demokracie. Evropa ve své historii vzdálenější, ale i současné eh, zažila mnoho takových přechodných období a je si vědoma toho, že to je obtížný proces. No a my jsme právě v tomto, se nacházíme v tomto procesu v Tunisku. To první období, eh, které jsme zažili společně společně s naším parlamentem byl právě rok 2013, ten, to skončilo dobře, my zde máme novou ústavu v roce 2000, z roku 2014 a zároveň jsme na konci roku 2014 eh, vytvořili právě takovou tu stabilitu parlamentního charakteru pětiletého období a zároveň eh, i prezidentské pětileté období. To znamená, že jsme dostali takovou tu institucionální stabilitu, bylo jsme schopni dosáhnout určité rovnováhy, určité rovnováhy Mm, kde společnost, celá společnost vlastně akceptovala to, to soužití. Ovšem samozřejmě, že každá krize přináší sebou určitý rozkol a obrovskou výzvou pro nás je samozřejmě otázka bezpečnosti, atentáty, které jsme zažili v letošním roce, které po každé opětovně samozřejmě vedly k další krizi, kterou bychom jinak už byli schopni dávno překonat. Proto vám děkuji za eh, milá slova z vaší strany v tomto ohledu já samozřejmě rovněž bych chtěl vyjádřit naši soustrast eh, vzhledem k tomu, k čemu došlo eh, v Paříži, mm, Lis, um, Libanonu, Tunisku, Turecku, to všechno poukazuje na to, bohužel, že my všichni, všichni čelíme tomuto obrovskému riziku, této obrovské výzvě, kterou můžeme nazvat terorismem a my všichni musíme proti tomuto nešvaru bojovat společně. Uh, v poslední několika letech jsme, dos, jsme mm, zažili svobodu projevu v naší zemi. Někteří dokonce tvrdí, že možná je to takový, mm, mm, možná i určitý exces. Ovšem my, my chceme zvládnout, zvládneme tento, i tento proces a chceme jít ještě dál. Chceme aby naše společnost šla dál, protože sociálně ekonomické záležitosti nás neklidňují. Naše lidé jsou netrpěliví a právě proto naše vláda rozhodla zaměřit naše úsilí právě na ekonomicko-sociální záležitosti a reformu v tomto ohledu a především program, který pr- připravujeme na následujících pět let. Vytvořil určitě rámec v této oblasti. Vytvořili jsme takový orientační program, který vám za chviličku stručně přednesu a snažíme se v současné době to přetavit na určitě určitý konkrétní strategický plán pro následujících pět let společně s reformami, společně s určitými orientačními projekty, strategickými projekty pro období 2016-2020. Tento plán by měla vláda dokončit v únoru, bude předložen v březnu a dubnu v parlamentu a poté vlastně mezinárodní konference 2. a 3. června by právě měla transformovat celý tento strategický plán, kde a očekáváme, že e, mezinárodní společenství nás podpoří při implementaci tohoto strategického pětiletého plánu. Jestli dovolíte, e, rovnou se podíváme na slide číslo 6, protože vím, že nemáme dostatek času. To znamená, my jsme samozřejmě promiňte, pětka, pětka, já jsem se mm, spletl, já mám trošku jinou verzi, to znamená předchozí slide, ano. Takže to, to znamená určité zhodnocení, zhodnocení celé té situace, celého tohoto období rozvoje Tuniska. My jsme zaznamenali 6% růst do roku 2010 v tomto období, to znamená ročně v podstatě 4%, což považujeme za opravdu vysoké číslo. Ovšem, toto tento růst nebyl inkluzivní. Vidíme, že eh, chudoba byla snížena o 2% v tomto období. To znamená, že na konci revoluce v podstatě mm, jsme měli vysokou nezaměstnanost, ale zároveň rozdělenou zemi sever, východ, který byl dostatečně rozvinut, zatímco jich a zbytek země byl méně rozvinutým regionem. Samozřejmě, že ze středo, západu a jihu právě přicházela revoluce, jak víme, a mm, stálo nás to příliš moc, pokud jde o tento ne, inkluzivní rozvoj, například nezaměstnanost v řadách mm, univerzitně vzdělaných lidí, určité selhání našeho systému. Máme zde více než 30% nezaměstnanost právě e, mezi těmi tolik Investice. Investice. Stát investoval 8% HDP veřejné investice představovaly 8 HDP HDP až do eh, tohoto roku, eh, začátku roku 2010, ovšem tam jsme v podstatě snížili eh, zadlužení. Pinelli udělal sice spoustu špatných věcí, ovšem v podstatě pouze 30% zadluženost jsme zde věděli ve srovnání s HDP, což nebylo až tak špatné, když ovšem nebylo zde dostatečné investování ve srovnání se středem naší země a pobřežními oblastmi, to znamená znamená, že ten výběr investic nebyl dostatečný, nebyl kvalitní. Například eh, po revoluci jsme bohužel viděli snížení soukromých investic bez ohledu na to, zda jde o teniské nebo zahraniční investice. Zde například máme 40% eh, eh, veřejné investice, což je mm, zatím nedostatečné číslo. U soukromých je to asi 40% a 15% představují, zahrani- představují zahraniční investice, které jsou nízké a zaměřené na energetiku, regionální rozvoj, neexkluzivita, to vše vidíte právě na této mapičce. Vidíte, že skutečně jich a západ jsou mnohem méně rozvinuty než severní části. Institucionální rámec, došlo zde k určitému paralelnímu o obchodování v této oblasti, které vidíme v různých oblastech. Bohužel eh, kleptokracie se zde začala šířit po revoluci a zároveň bohužel navýšení korupce po tom revolučním období. Toto jsou nešvary, které budeme muset řešit. Sociální politika je docela inve, inter nebo teda taková ta, to, to, Mm, větších intervencí, to byla určitá volba z naší strany, ovšem bohužel v posledních několika došlo k větší chudobě středních vrstev i přesto, že 20% sociální transfer zde vidíme, čili taková nedostatečnost vlastně těch sociálních projektů, nedostatečná rovnováha veřejných financí v posledních pěti letech byla flagrantní, protože v podstatě bez ohledu na vlády oni si mohli zvolit, byli sice trošičku tlačeni tou eh, revolucí, samozřejmě to znamená sociální nerovnosti, které k tomu vedly a které byly nějakým způsobem regulovány, především pokud jde o právo na práci, to ano, ale zároveň mm, ta nízká, ten nízký růst, asi 1,5% průměrně, byl tažen především eh, nebo z důsled, byl v důsledku snížené eh, spotřeby Veškerá ekonomika byla bohužel zaměřena na sever země, na pobřežní oblasti, ovšem tam došlo k obrovským tlakům environmentálního charakteru, nadměrná urbanizace, mnoho investic do e, chemického odvětví, například Geba, to je, nebo Sfax, to jsou regiony, které nesmírně trpěly právě, nebo i Gafsa, to je um, středotuniský region, čili No, no, ta environmentální stopa je skutečně u nás nesmírně velká, tomu budeme muset čelit do budoucna. Turecko, jak víte, je země, která je nesmírně propojena s Evropou, naše ekonomika od dohody, která nás posunula vpřed, kterou jsme v 96. roce podepsali, nebyla dostatečně diversifikována, i přesto, že Evropa je zde přítomná, Tunisko Mm, skutečně většinu, naše asi tak 70% zaměřuje obchodu na čtyři evropské země. Další slide, prosím. Ano. Do budoucna. Abychom chtěli vytvořit takový určitý rámec, určit, který by odpovídal našemu kontextu. Máme zde několik zásad ústavy, které tvoříme, parlament před nedávnem v, ně, v několika posledních týdnech právě chtěl, eh, hlasoval eh, o ústavním soudu, o eh, radě, která se zabývá veřejnou funkci, dále zde máme instituce, které bojují proti korupci, které máme nastaveny, které by měly zajistit příštím generacím ústavní postavení. Snažíme se o sociální stabilitu a určité klima, vytvoření institucí, které by umožnily sociální dialog. Bohužel zatím ještě bohužel probíhá určitá konfrontace mezi sociálními partnery, zaměstnavateli, vládou, i přesto, že tito partneři v současné době již působí vlastně v rámci tohoto rámce národního dialogu, který jsme již nastolili, hrají nesmírně důležitou roli, mluví eh, se sebou, ovšem pokud jde o sociální dialog přímo v podnicích, tam nás čeká ještě hodně práce v následujících letech. Samozřejmě, že jsme rovněž eh, přišli s určitými hlavními směry k strategické roli státu, produktů, dále strategických sektorů, které jsou důležité pro ekonomický růst, solidární, sociální ekonomika, to je něco, na čem nám skutečně záleží. Chceme, aby občanská společnost hrála důležitější roli v tomto ohledu v následujícím období. A nyní 13. 14. prosím, aby jsme se podívali na ty hlavní osy vývoje. Nebo to ten předchozí slide, prosím. Čili zde vidíte, a my jsme na tom pracovali samozřejmě s vládou, s, se stranami, které podporují koaliční vládu, které jsou součástí vládní koalice. Máme zde pět hlavních takových os první Chceme se zaměřit na dobrou zprávu a řízení věcí veřejných, na reformní program, který poslední dva roky již byl mm, zahájen a který bychom chtěli ještě urychlit, jestli dovolíte ten další. Slide 15, nebo ještě jeden, ano, ještě ten další, dobře, takže nyní zde vidíme celou tu škálu reform, je to reformní proces ekonomický, eh, jsou to veřejné finance, připravujeme nový komní zákon, který projde parlamentem, fiskální reforma z před eh, roku dvou, každý rozpočet, který schvalujeme, umožňuje eh, další pokrok v této reformě dále. Celní reforma, boj proti paralelním trhům, systém zdaňování, systém cel, sázeb jednotlivých cel. My se snažíme samozřejmě, abychom i zjednodušili naše procedury, aby to byla taková politika cukru a byče. Dále sam, samozřejmě mm, investice, mm, zákon, který se také té oblasti, zjednodušení přístupu na naše trhy, určitý ústavní rámec, který by mohl pomoci investorům dostat se na tento trh, ale zároveň jim dal k dispozici nástroje, které by podpořily soukromé investice. Dále jsou to reformy v oblasti vzdělávání, propojení vzdělávání, profesního eh, vzdělávání, propojení s univerzitami. My jsme v posledních několika letech bohužel zaostávali v této oblasti a máme zde evropský program, který nás podporuje v ambiciozním programu reformy našeho vzdělávání. Dále je to zdravotnická reforma, zde máme nedostatky, deficit finanční, i kvalitativní a právě reforma v tomto ohledu by měla urychlit Ehm, veškeré tyto procesy v následující pěti letech. Každá oblast, každý sektor předloží určitý harmonogram reform pro následující období a my jim poskytujeme nástroje, které jim to umožní. Samozřejmě, že transparentnost, role občanské společnosti, určitý občanský dohled nad tím vším, to je záležitost, která nám leží na srdci. Lokální, místní, regionální volby jsou důležité právě pro decentralizaci a pro zapojení našich občanů orgánů i rozhodovacích subjektů. A pokud jde o ekonomiku, že ekonomika je nízkonákladová, nízké samozřejmě mzdy, nízké náklady životní a my chceme upustit od tohoto obrázku a chceme samozřejmě profitovat z našich zeměpisného eh, postavení. Chceme se zaměřit především na automobilové odvětví například, pokud jde o vývoz v této oblasti v určitých drobných eh, záležitostech jsme opravdu na špičce, pokud jde o ehm, farmaceutické odvětví, pokud jde o letectví, zemědělstvím. I zde má Tunisko výborné postavení, nás jsou to technologické služby, softwarové společnosti, business process operations společnosti a tak dále. To všechno se u nás začíná tablovat, protože jsme velice blízko vašemu evropskému trhu, to je důležité, ale zároveň jsme určitě můzkem mezi africkým um, trhem, který představuje obrovský potenciál s ohledem na naše zdroje. V tomto rámci ovšem se musíme snažit dohnat právě eh, tu mezeru, tu propast v investicích, v logistických oblastech, infrastruktuře, samozřejmě mm, díky veřejnému sektoru podpoře v této oblasti, ale i soukromým partnerům. A nyní další slide. Když se podíváme na lidský rozvoj, lidský rozměr, sociální inkluze, jak víte v současné době Tunisko nesmírně pokročilo v oblasti práv žen. 28% pracovní síly v současné době u nás představují ženy. Ne, no je to pouze 28%, ovšem v roce 2004 to bylo 22%, čili to skutečně za 10 let jsme pokročili na 28% a chceme dosáhnout 35% v roce 2020, čili opravdu nám to leží na srdci no, skutečně průměrný věk eh, je 31 eh, let. Vidíme, že chceme posílit, eh, teda v tomto ohledu chceme posílit samozřejmě postavení žen, zastoupení žen, a, ale samozřejmě, že i čelit stárnoutí populace. My mm, v tomto ohledu máme velice ambiciozní program. Ovšem, cestovní ruch, to je obrovský problém, protože hned po obchodu vlastně první naším příjmem je, eh, byl, teda po cestovního ruchu, byly samozřejmě mezinárodní transfery eh, našich pracovníků v zahraničí a toto, mm, a toto zároveň lidé, jejich postavení v zahraničí je pro nás velice důležité. Určitá divize v oblasti kulturních záležitostí dostatečně, není dostatečně zapojená ve vzdělávacím procesu. Mm, tato oblast je to hodnoty chceme zúraznit určitou naše tisíciletou historii. Máme bohatou historii a my chceme v tomto novém období mít tyto kulturní hodnoty zdůrazněny, různé naše archeologické památky a tak dále. Sociální dialog, toto je obrovská výzva, které nám pomáhá Evropská unie. Tam zaostáváme pokud jde o postavení odboru, dialog s zaměstnavateli a především taková ta participativní kultura pracovníků v rámci široké ekonomiky. Ještě, si dovolíte, dvě hlavní oblasti, regiony, to je ten další slide. Stát eh, investoval ano, především do různých sociálních programů, vodohospodářství, elektřina, vzdělávání, zdravotnictví. Soukromí investoři ovšem zaostávají v tomto ohledu a my si klademe otázku, proč. Podívali jsme se na různé studie a zjistili jsme, že infrastruktura není dostatečná pro to, aby propojila tyto regiony, například pokud jde o pobřežní regiony. My jsme drobnou zemi, často musíme eh, importovat eh, produkty a proto, aby eh, investoři soukromí chtěli v těchto mm, regionech investovat, tak prostě my jsme malá země, asi tak 250 kilometrů je největší vzdálenost, čili je velice důležité, aby infrastruktura fungovala, aby jsme se například na těch, v rámci železničních nebo silničních koridorů mohli dostat na pobřeží velice rychle, jako propojili veškeré regiony východu, západu, severu, jihu. Investiční program v této oblasti zatím ještě nemáme dostačující. No a dále je to poslední oblast a to je zelená ekonomika, to je ten další slide. Toto je jeden z pilířů dalšího rozvoje v rámci strategického plánu, které mám k dispozici. My bohužel nemáme dostatečné vodní zdroje, jsme velice takovou vyprahlou zemí, Například eh, se snažíme na pobřeží přestupovat k odslaňování mořské vody, snažíme se optimalizovat naše zdroje, v tom jsme známi, a zároveň o transfer například eh, vody ze severní oblasti do středních oblastí využívat opravdu optimálním způsobem naše vodní zdroje. Pokud o energetiku, zde máme veliký sklus, pokud je o obnovitelné eh, energie, pouze 3% pochází z obnovitelných zdrojů. Do roce 2020 bychom to chtěli eh, dotáhnout na 12%. Hovoříme o tom i v rámci našeho parlamentu a snažíme se Mm, přijít takovou vyhláškou, která by eh, pomohla nakopnout obnovitelné energie a projektu soukromého a veřejného charakteru. Dále je to bio, otázka biomasy, odpadů. My e, chceme nakopnout tento ambiciozní program, pokud jde o odpadové hospodářství a odpadové body. Ano, samozřejmě, jak víme, máme zde i ambice, pokud jde o ekologické záležitosti, které říkají se šířením pouštních oblasti a tak dále. A dále eh, je to poslední slide, to období těch následujících pěti let. Samozřejmě je zde mnoho rizik, kterým čelíme, ovšem naše vize se snaží být velice pragmatickou a zároveň ambiciozní, aby to byl plán, který bude plánem založený na investicích a zároveň se snažit o implementaci všech potřebných reform pro optimalizaci dosažení těchto cílů. 2016-2017 to bude taková ta první etapa. V roce 2015 eh, jsme měli mm, ekonomický růst maximálně půl procenta. Samozřejmě, že to bylo velice propojeno i s tou bezpečnostní záležitosti. V roce 2016 bychom chtěli dosáhnout přibližně 2% a e, postupně to zrychlit v roce 2017 a nakopnout v roce 2018. Samozřejmě, že proto potřebujeme investice, podpoříme to veřejnými investicemi, ovšem soukromé musí následovat. Máme zde několik pozitivních signálů, snažíme se o liberalizaci v tomto období, především distrib bučního sektoru, konkurenceschopnost eh, omezit, eh, inflaci zvýšit spotřebu. Čili toto je taková naše vize, máme zde dva scénáře pro tento plán. Base case, ten by byl takový první scénář, který zahrnuje rizikové faktory a možnost našich finančních kapacit, které nejsou nevyčerpatelné, bohužel. A pokud nás mezinárodní společenství ambiciozně podpoří, budeme-li mít dostatečné kapacity pro implementaci, tak ten best case by možná byl takovým tím druhým plánem, který by, kterém bychom dali přednost. Já jsem trošku překročil tu svůj čas, za to se omlouvám. Děkuji vám za pozornost. Ne, now... Děkuji. A nyní dávám slovo panu Panceri, který je předsedou delegace pro Magreb. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Pane ministře, a děkuji za to, že jste dorazil mezi nás. Asi lidem nemusím říkat, jak důležité pro nás je, aby to celé fungovalo. Proces demokratického předchodu v Tunisku musí uspět. Jsme s vámi, pokud jde o váš boj proti terorismu, o vaši snahu přilákat eh, významné investice a také pokud jde o vaše úvahy o vztazích s Evropskou unii. Také my se snažíme získat europoslance, pro tuto věc, například pokud jde konkrétně o olivový olej. Já asi tady nemusím připomínat kolegům, že je třeba investovat do Tuniska politicky, hospodářsky i společensky. My jsme to opakovaně říkali na mnoha fórech že eh, tedy dbát na zájmy dneska je jednou z našich priorit. A teď několik připomínek. Máme různé obavy, pokud jde o sektor služeb a některé hospodářské sektory, jako eh, například rybolov, ty dodnes nejsou konkurenceschopné. A to zvlášť tedy v porovnání s tím, do jaké míry na nich Tunisko Eh, závisí. Vaše prezentace také ukázala, jak zásadní roli mají hospodářské a společenské reformy a podle mého názoru by je Tunisko mělo ještě urychlit, protože to není důležité jenom pro vás, ale také pro nás v Evropské unii. A za druhé, v rámci těch finančních systémů je třeba jasně identifikovat priority pro Eh, investici. Všechno nezvládnete, potřebujete tedy investice, které eh, zajistí rychlý rozvoj Tuniska. A konečně problematika decentralizace. Potřebujeme přímo na místě vidět dopady institucionálních reform, čili nejenom těch společenských a hospodářských. Jde o to, že tyto reformy by přispěly k homogennímu růstu v rámci celé země. Jedním z problémů Tuniska je právě nevyrovnaná míra růstu, kdy venkovské oblasti zaostávají. my se poprvé setkáme s Tuniskem na půdě společného parlamentního výboru, což je velmi důležité nejenom pro Tunisko a pro demokracii, ale také proto, že pokud oba parlamenty budou spolupracovat, mají možnost monitorovat eh, proces reform a přechodu. Děkuji, nyní pan Castaldo. Spravodaj na téma vztahy Evropská unie Tunisko. Děkuji, pane předsedo. Je mi velkým potěšením tady opět přivítat pana ministra Brahema dnes dopoledne a dovolte mi se krátce vyjádřit k tomu plánu, který tady dnes ráno představili. Je to skutečně ambiciozní plán a v budoucnu by se mohl osvědčit. My za Evropskou unii eh, musíme dbát na to, abychom Tunisku pomohli, abychom nabídli podporu v celém tom reformním a přechodném období. A já jsem velice potěšen, že v rámci delegace jsme hovořili o vyslání mise pozorovatelů i v případě voleb do eh, místní zprávy v Tunisku. Je to důležité i proto, že tedy ty chudší, odlehlejší regiony Tuniska je třeba pevněji přivázat ke zbytku země. A tady mohou hrát právě tedy orgány místní zprávy a regionální orgány velmi důležitou úlohu. A my vám v tomto ohledu chceme pomoci. Je také důležité, aby reformy, které tu byly zmíněny, se podařilo eh, provést eh, v reálném čase. To načasování je mimořádně důležité, protože Tunisko může být takovým příkladem pro celou severní Afriku a střední východ, ale a Blízký východ, ale několik faktorů hraje proti vám a proto je velmi důležité posilovat eh, parlamentní demokracii a existují orgány, které mohou pomoci eh, poslancům s prosazováním a schvalováním reform. A pokud jde o nás, vy jste zmínili hned několik velmi důležitých hospodářských odvětví, které je třeba ještě rozvíjet. Hovořil jste o diverzifikaci ekonomiky, o tom, že je třeba zlepšit infrastrukturu. S tím vším souhlasím. Uh, Neměli bychom tedy udělat tu chybu, že se soustředíme pouze na jeden nebo dva prvky tuniské ekonomiky. Tuniská ekonomika se musí rozvíjet eh, harmonicky, tak aby byla chráněna proti negativnímu dopadu v případě, že dojde k zhroucení jednoho tržního odvětví. Já jsem eh, spolu s ostatními stínovými zpravodaji k této zprávě o Tunisku debatoval o možnosti ustavit zvláštní investiční fond financovaný z Evropské unie, který by nám umožnil zahájit práce na projektech v různých odvětvích a který by byl takovým hamatatelným důkazem našeho partnerství, tedy nejenom obchodního partnerství mezi dvěma stranami, ale také tedy eh, a přátelstvím či partnerstvím, který, které v sobě i aspekt ochrany demokracie a lidských práv, partnerství, které by přetrvalo eh, mnoho let. Já jsem tedy potěšen tím, že Výbor pro zahraniční otázky Evropského parlamentu se touto oblastí stále více zabývá a že Evropská evropské sousedské země na jihu nejsou upozorňovány na úkor východní Evropy. To znamená, že celá ta spolupráce se opravdu může rozběhnout a já doufám, že mluvím za celý výbor, když říkám, že vám chceme pomoci. A společné tedy práce vašeho parlamentu, která se rozběhne příští rok, doufejme, nastolí trvalé politické vztahy, protože my i vy chceme mít partnery, který, kteří prosazují naše hodnoty na tom druhém břehu Středozemního moře. Chceme šířit ideály naší civilizace. Nechceme, aby se středozemního moře stal takový vodní ochranný příkop. Ne, je třeba bojovat proti eh, radikalizaci a já myslím, že Tunisku k tomu může významně přispět. Děkuji, pan Fisas. Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur. Eh. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, milí kolegové, milí kolegové poslanci Tuniského parlamentu. Já jsem rovněž členem této smíšené Hm, tohoto smíšeného výboru parlamentního pro vztahy s Tuniskem. A rád bych řekl, že podle mého názoru je to pravděpodobně jediná země na jihu Středomoří, která je skutečnou demokracií mezi ostatními arabskými zeměmi a i zeměmi, které se nachází na jihu Středomoří. Možná právě kvůli tomu jste pro nás úžasným příkladem a pro některé jiné lidi nebo jiné na uskupení například islamský stát jste špatným příkladem. No, protože oni prostě nechtějí, aby se taková arabská země přetavila ve skutečnou demokracii a toto je i příčina atentátu, který my jste utrpěli ve vaší zemi. Je zde skutečný problém, protože jistě se budou síly, které se budou snažit zvrátit vše to, o čem jste nám zde tak úžasně pohovořil um, všechny tyto záležitosti, které se týkají strategického rozvojového plánu pro Tunisko. Ano, já myslím, že se to udělali velice dobře a myslím si, že vše vodla potom, abyste byli úspěšní. Dobře, střední vrstva je možná trošičku ochuzená, ovšem role žen je důležitá ve vaší společnosti. Vidíme se vůli jít vpřed, není to veliká země navíc, čili opravdu je mnoho předpokladů pro úspěch vaší země. A já si myslím, že jsou zde určité ale otázky a proto bych vám rád položil právě takovou otázku, například um, ta otázka obchodu nejde pouze o otázku, já jsem členem právě eh, takového výboru pro obchod a proto se chci zeptat, co očekáváte o této smlouvě. Pan Kastado se o tom zmínil. Evropa musí investovat do Tuniska. Pro nás je zásadní, aby Tunisko uspělo v tomto ohledu já bych řekl, že možná bychom potřebovali dokonce takový Marshallův plán, který by pomohl ze strany Evropské unie Tunisko. A libyská otázka. Tunisko není veliká země, máte souseda, který je, řekněme, komplikovaný, imigrace, která je obrovská, která by mohla destabilizovat veškeré tyto vaše plány do budoucna. Rád bych vás ujistil o tom, že za mou politickou stranu EPP, za Evropský parlament skutečně vám chceme pomoci výbor pro mezinárodní obchod rovněž a Ovšem rád bych řekl, rád bych si vyslechl váš názor na tuto konkrétní otázku. Děkuji. Děkujeme. Pan Tomas. Paní Tomas. Děkuji. Děkujeme, pane ministře, že jste mezi námi. Já bych eh, vás rovněž ráda přivítala a samozřejmě i všechny kolegy z vašeho parlamentu. Vy opravdu můžete dostat Nobelovu cenu za tento příklad tohoto neuvěřitelného odhodlání Tuniska, tuto strategickou vizi toho, co musíme udělat pro záruku a konsolidaci demokracie. Nesmírně mě překvapilo, byly informace, které jste přednesl, ten strategický plán, pan Fisas, ale se o tom zmínil před chviličkou. My víme, že se nacházíte v nesmírně obtížné situaci. Otázka libyská. To není pouze otázka Libie. To je rovněž evropský problém. Eh, protože Evropa po svršení Kadáfiho měla některé věci udělat, které neudělala. A proto to pro nás znamená ano, Tunisko znamená možná určitý příklad toho, k čemu dojde do budoucna i, i, pou, i například v Evropě. Vidíme, jak dramatické byly ty, ty záležitosti, které zasáhly Tuniska v poslední době. A další důležitost, další věc, Eh, vaše eh, zaangažování pro postavení mladých lidí, boj proti sociálním nerovnostem, tvorba pracovních příležitostí a zároveň ta transformace vašich imigrantů, kteří žijí v Evropě, nebo teda ty transfery, které posílají. A zatímco například to, co jsme neviděli v Syrii nebo v Libii, je zde určitá politika, kterou vidíme zde u nás v Evropě. Jsou to, je to politika škrt která vedla k exkluzi, která vedla k nedostatku pracovních příležitostí nejenom pro vaše emigranty, ale i pro nás, pro, pro Evropany. Čili Já bych řekla, podstatě by se mobilizovali v Evropě, abychom vlastně umožnili teroristům dále rekrutovat, dále nabírat mezi našimi mladými lidmi, protože jim k tomu přinášíme veškerý materiál. Pokud jde o politiku škrtu, evropskou politiku škrtu, která nám brání navrátit se k ekonomickému růstu a prosperitě, k boji za rovnost u nás doma, samozřejmě, na to, aby ty transfery poté se dostaly do vaší země, udělali jste nějaké propočty toho, kolik vás to stojí? Protože to potřebujeme vědět. Děkujeme, pan Smět. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně máme málo času. Eh, vítám vás tady, pane ministře. My jsme se po volbách eh, sešli osobně v Tunisku. Těší mě pozorovat pokrok vaší vlády v této komplikované křehké době a náš výbor vaše úsilí podporuje, stejně jako váš akční plán. My jsme ovšem všichni politici a jako politici musíme dosahovat vítězství, které pak můžeme prezentovat voličům jako důkaz nějakého pokroku. Já působím také ve výboru pro zemědělství, kde jsem stínovým zpravodajem pro eh, olivový olej, olej a my podporujeme návrh Evropské komise za naši politickou eh, stranu. Myslíme si, že to totiž bude vytvářet pracovní místa především ve venkovských oblastech. Ale pokud jde o konkrétní věci, které můžete vy jako úspěch prokázat v Tunisku, tak eh, jsou zde věci, mm, které máme jaksi společném. Vy víte, že společně jednáme, jsou k dispozici finance a tak dále. Ale ptám se vám, co můžeme jako výbor AFET udělat eh, pro to, abychom vám pomohli prokázat vašim voličům, že vaše politika je skutečně přínosná, že se vyplatí držet se demokratického procesu, že to přináší růst, pracovní místa, mně se líbí ten odkaz na mm, jakýsi Marshallův eh, plán eh, bylo by skutečně mm, dobré, kdybychom se strategičtěji zapojili a pomohli vám eh, provést nutné reformy. Ty budou samozřejmě na vás, ale myslím, že my bychom vás mohli možná nějak cíleněji podpořit, kdybyste nám dal konkrétní příklady toho, jak bychom mohli více spolupracovat. Pan Epidideos, prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Dovolte mi, abych vás tady přivítal a mám na vás jednu otázku. Rád bych od vás věděl, jak, jakou podporu od Evropské unie si konkrétně představujete, jakou v případě olivového oleje. Jak už to bylo řečeno, Evropská komise připravila návrh vyšších celních tarifů pro dovoz olivového oleje, oleje do Evropské unie. A přitom tedy z Tuniska je dováženo více než 35 milionů tun. Ptám se také proto, že Řecko je dalším velkým eh, producentem olivového oleje a nyní tedy komise oznámila, že hodlá zveřejnit podobný návrh a pokud takovýhle návrh opravdu přijde, zajímalo by mě, jaký dopad, psychologický dopad to bude mít na trhy. A došlo by k drastickému poklesu ceny olivového oleje z Řecka, což by mělo obrovský dopad, protože jen v Řecku 20 tisíc rodin vyrábí olivový olej. Je to důležitá součást řeckého hospodářství a memorandum Evropské unie tedy v tomto ohledu hovoří jasně, pokud jde o potenciální dopady, dopady. My ovšem považujeme za nešťastné, pokud v rámci zahraniční politiky Evropské unie padnou rozhodnutí v oblastech, která, eh, které pak vede v podstatě k narušování hospodářské soutěže v rámci Evropské unie. A já bych rád slyšel vaše odpověď. A nyní pan Kán. Děkuji, pane ministře. Vítejte. Vítejte v našem výboru. Děkuji za to, že jste se s námi podělil o váš akční plán. Gratulujeme k němu. A kolegové už hovořili o tom, že chceme podpořit úspěšné Tunisko, že je potřeba, aby Tunisko investovalo a já bych se zmínil o jedné záležitosti, která mě trochu zarazila. Sám jsem byl v Tunisku několikrát a těším se, že se s vámi opět v Tunisku sejdeme. A co mě překvapilo? Slyšeli jsme o arabském jaru, o arabské zimě. To je druhá stránka eh, náhledu na eh, současné obtíže, o tom, jak byste si zasloužili Nobelovu cenu. A já jsem velice rád, že proběhly ve vaší um, zemi volby, pak proběhl příslušný cyklus další um, volby, které vedly uh, k tomu, že jste ve vládě, ale veškeré to úsilí, kterého jsme svědky, vidíme, že lidé hovoří o demokratickém deficitu v arabských zemích, na středním východě. V tomto slova smyslu asi myslím, že je velice důležité, jak budete současnou situaci vla- eh, zvládat jako vláda i jako mm, opozice. Dopad toho, mm, co děláte, je obrovský. Eh, vidíme eh, hrozbu Daesh, muslimský svět trpí více než kdokoliv jiný. A já myslím, že je potřeba se argumentačně proti ním eh, postavit eh, a to například jasnou myšlenkou, že stabilita a demokracie jsou dvě strany téže mince. A že eh, diktátorské režimy a nestabilita jsou také dvě stránky jedné mince. Takže bychom mohli na vás demonstrovat úspěch demokratické cesty. A do budoucna vám přeju hodně úspěchu. Pan předseda, děkuji a nyní máte opět slovo, pan ministře. Kdybyste se mohl vyjádřit k dotazům. Merci. Merci. Děkuji. Děkuji a rád bych poděkoval všem, kteří vystoupili za podporu, jež vyjádřili našemu procesu. našeho procesu build-up, našeho procesu budování demokracie. Samozřejmě, že decentralizace, a tím začnu, co jste rovněž zaznělo, to je nesmírně důležitý pilíř našeho strategického vývoje. Asi byste měli vědět, a asi to víte, protože pozorně sledujete to, co se děje u nás v Tunisku, je zde jeden problém. Je zde problém mezi určitou akceptovatelnosti, důvěryhodnosti politického procesu našimi obyvateli, pokud jde o politické strany, protože zde panuje určité zklamání když vidíme ten postup top-down, to znamená národní schromáždění, ústava, ústavnost a tak dále. Samozřejmě, když se všechno toto tvořilo, ten systém ze zhora dolů znamenal určit určité zklamání a určitou netrpělivost našich lidí a právě proto bychom chtěli přistoupit k tomuto procesu decentralizace, abychom nastolili tuto eh, občanskou kulturu Například na konci příštího roku 2016 nás čekají místní volby, nejpozději na začátku roku 2017 a právě tímto způsobem bychom chtěli do tohoto vztahu nebo do, mezi politickou eh, politickým životem našimi občany zahájit tento proces. My samozřejmě víme, že je to velice obtížné, obtížná záležitost v rámci politických stran, na tom pracují, měl by se to skonkretizovat eh, v našem národním shromáždění. Samozřejmě, že v tomto přechodném období vidíme několik etap. Eh, vy to znáte, ta decentralizace nepřijde přes noc. Ovšem k určité decentralizaci už u nás došlo, například pokud jde o regionální zastoupení, místní eh, rady, které byly zvoleny ještě před revoluci a proto chceme zahájit těmito místními volbami tento proces ze zdola nahoru, potom například eh, regionálními volbami, a šesti až sedmi distrikty nebo takovými oblastmi, které by měly asi tak je, kolem jednoho milionu obyvatel a který by nám, tímto bychom skutečně chtěli tento postup decentralizace nastartovat. Mnoho zemí evropských nám v tomto pomáhá. Vidíme, že v posledním období několik zemí prochází podobným procesem a podle mého názoru ten postup je víceméně pozitivní. A pokud je o dohodu o volném obchodu především, a zde rovněž to opětovné zahájení jednání v tomto ohledu. My jsme zahá- začali z toho bodu nula, první výměna názoru. Vy víte, že od roku 96 máme dohodu s Evropskou unii, která se zabývala především průmyslem. Vyvolalo to mnoho kritiky, což je ale dobré, protože to je zase i projevem toho, že se u nás etabluje demokracie. Tato dohoda pomohla skutečně eh, napomohla růstu naší země v oblasti jednotlivých odvětví, eh, systém kompenzací, systém dovozu evropských automobilů, v případě, že to bylo vyrobeno daný automobil za polovinu ceny. Eh, Tunis, eh, v, tu, v Tunisu musí tam být určité propojení s investicemi přímo v Tunisku, čili to nakoplo vlastně i naše soukromé odvětví. Zahájili jsme diskuzi v tomto ohledu, věnujeme se tomu, pro nás to představuje obrovskou naději, doufáme, že se to přetaví v konkrétní kroky ty klíčové sektory, například zemědělství. My jsme malá země ve srovnání samozřejmě s evropským trhem, ale je to pro nás nesmírně důležité klíčové odvětví a doufáme, že nalezneme takovou tu situaci, ze které budeme moci těžit všichni, kde budeme schopni otevřít tento malý tuniský trh, samozřejmě díky určité kapacitě v oblasti rozvoje a zároveň přidané hodnoty, kterou chceme zvýšit u našich produktů zemědělského charakteru. A tím se dostávám právě k vašemu dotazu u olivového, ohledně olivového oleje. Asi víte, že v současné době Tunisko vyváží do Evropy hodně v tomto ohledu a i těm Eh, subjektům, které poté to opětovně prodávají na mezinárodním trhu, tyto naše produkty. Pokud eh, uvažujeme o tom, že tento růst mezinárodně by měl, teda, teda že bude růst tento mezinárodní Eh, trh, tak v podstatě o těch kvótách vlastně ani nemusíme uvažovat, protože my jsme vlastně již integrováni do tohoto trhu. vykupujete. u nás to Tunisko, protože já vím, že tam byly určité problémy v produkce v některých evropských zemích v tomto ohledu. A my jsme v podstatě ve stejné zóně, ve stejné zóně s tímto produktem, který má určitou hodnotu a který je považován ve světě za produkt nesmírně důležitý, Mm, celosvětový trhy roste, je to společná příležitost a proto se nedomnívám, že by zde snad jste měli stresovat se kvůli tomu, že to snad bude mít nějaký negativní dopad na evropské producenty, pokud tyto kvóty mm, by byly zvýšeny především, pokud jde o olivový olej, který představuje skutečně maličké procento pro nás prozatím abychom se dostali na evropský trh, na světové trh tímto naším produktem. Ta vize by měla být spíše integrovaného charakteru, taková vzájemně se doplňující a ne nějaká vize snad nekalé konkurence. My pokud je o tuto dohodu o volném obchodu, to nás nějak nestresuje, my nejsme nějakým obrovským trhem, který záplaví Evropská unie, prostě proto byste museli mít určitou i kapacitu kupní síly na naší straně tuniských rodin. Čili to skutečně, mm, jak se naše eh, subjekty ani občany nezneklidňuje. Je to spíše určitá příležitost, která je důležitější pro nás, pro naše subjekty směrem k vašemu evropskému trhu, spíše než nějaké riziko toho, že nás zaplavíte. Především je to dohoda vlastně právě tohoto charakteru, méně rozvinuté země s rozvinutějším trhem. A my teda doufáme, že to pro nás bude představovat příležitou určitou podporu v rámci všech těchto diskuzí. Možná pokud jde o ty komerční oblast, obchodní oblast, tam je trošku problém. I u nás, naší zemi, zatím dostatečně to není úplně liberalizováno, my jsme investovali do tohoto kodexu, chceli jsme tam zahrnout i liberalizace těchto aktivit, protože zdálo se, že právě v důsledku tohoto protekcionismu na trhu došlo k těmto problémům a právě proto bychom chtěli, aby to bylo strukturováno na základě určité otevřené konkurence. I u nás, uvnitř naší země, už chceme, aby došlo k určité liberalizaci, abychom se poté mohli otevřít v rámci této diskuze Zatím to byla ta Mm, úvodní etapa, nulová etapa v následujících třetím měsících by mělo dojít k dalšímu nakopnutí a začátkem ledna, jak víte, načekají jednání a to by mělo pomoci dalšímu rozvoji. Libie. To představuje riziko. Já skutečně doufám, že do budoucna to bude představovat spíše příležitost. Ovšem, v současné době je to spíše rizikový faktor. V roce 2011 došlo k tomu, že, eh, mezi, že k nám dorazilo 1,2 milionu Libiců, jiných eh, národů, skutečně především na jihu. My zde máme i zástupce právě jeho jeden z našich guvernérů osobně přijal u sebe doma několik uprchlíků. Skutečně se postupovali v tomto ohledu exemplárním způsobem, nesmírně diskrétně, tak jak by to mělo probíhat, pokud jde o uprchlickou krizi. Pokud dojde k nějaké další krizi, a to je bohužel pravděpodobné, je podle mě samozřejmě pokud by došlo k takové další krizi v Libii, tak Tunisko už by nemělo samo o sobě dostatek finančních prostředků, aby řešilo tento problém. I Proto doufáme, že velice pozorně, detailně bude Evropa sledovat to, co se děje v Libii, aby mohla mít určitá očekávání, odhady v této oblasti. My skutečně doufáme, že OSN i Evropská unie pomůže nějakým způsobem stabilizovat tuto situaci. Víme, že pozorujete tuto situaci, ovšem pokud by, řekněme, i takový scénář dočasný, pokud by k takovému krizovému scénáři došlo na to dneska by to mělo dramatický dopad a my bychom samozřejmě v tomto ohledu museli spolupracovat s vámi a chceme s vámi spolupracovat. My samozřejmě doufáme, že to bude mít pozitivní vývoj celé. Tato problematika ovšem jsme si toho vědomí a náš program ochrany hranic je zásadní. My jsme již eh, vlastně v posledních šesti měsících 220 eh, kilometrů této hranice ochránili. Máme i s G7, i s vašimi zeměmi připravený plán, který se týká technologické ochrany našich hranic, protože toto je opravdu nesmírně pro nás zásadní. Vidíme, co se v Libii děje. Libie samozřejmě bude muset se rozvíjet do budoucna. Investoři, kteří by chtěli v tomto ohledu být aktivní, vzít na sebe toto riziko. My samozřejmě eh, Tunisko se bude snažit být připraveno pro toto období možného růstu v Libii. Ano, ty dva příklady, my o tom často hovoříme s našimi partnery z G7, s evropskými zeměmi. Naši občané, ano, pokud jde o mm, naše zadlužení 53% ve srovnáním s z DPH vidíme, že dvě třetiny jsou v zahraniční revize, o dvě třetiny nám pokles eh, cestovní eh, ruch. Čili opravdu naši občané mají určité obavy, zda budeme schopni všechny tyto ambiciozní programy utáhnout, jakým způsobem to budeme schopni realizovat a udržet finanční stabilitu, která by byla akceptovatelná pro všechny. Lidé samozřejmě by si přáli. Dobře, tak Marshallův plán bych tomu neříkal, protože my jsme takovou minizemí, ale řekněme určitý projekt infrastruktury strukturního charakteru investic do této oblasti, do ekonomiky, do sociálních eh, programů. K tomu potřebujeme finance. Jakým způsobem by mohla Evropa udělat, nebo co by ještě mohla udělat Evropa? Vy jste jedním z takových hlavních eh, donorů, pokud jde o mezinárodní instituce v tomto ohledu. A naše lidé se těchto nástrojů zadlužení obávají. Samozřejmě, protože my nyní samozřejmě nechceme zůstat z 60-50% ty zadlužení v následující letech. Vy jste prvním donorem uh, Tunis. Jsou zde ale například země, které jsou xkrát bohatší a které nám nikdy neposkytly takovou uh, pomocnou ruku například země Perského zálivu. A Evropská unie skutečně pomáhá naši zemi na cestě demokracie a stability a je hlavním donorem, dárcem s konkrétními částkami, konkrétními projekty, samozřejmě i mm, touto propojení zásadní mezi Tuniskem a vašimi zeměmi. My skutečně doufáme, že dojde i k tomuto propojení v oblasti energetiky, protože my jsme čistým eh, příjemcem, čistým dovozcem eh, energie v této oblasti a my samozřejmě mm, to pro nás znamená obrovský zdroj stresu. Například ví, víte, že um, ta spotřeba je v, v různých ročních obdobích obrácená mezi evropskými zeměmi a námi, čili zde bychom mohli vytvořit takový speciální speciální fond, konkrétní částky, určité projekty, které by mohly být důležitým politickým signálem. Za několik měsíců bychom chtěli právě valorizovat vše to, co jsme již vytvořili v těch posledních dvou letech. Společně s Evropskou unii jsme za to nesmírně vděční a uh, i za vše to, co nás ještě čeká a vaši pomoc v následující letech, která bude ještě rozsáhlejší útok na Tunisko znamená zároveň útok na Evropu. Na to nesmíme zapomínat. Partnerství pro mm, demokracii a prosperitu jižních zemí, především eh, Tuniska, je nesmírně důležitým politickým signálem a v tomto ohledu očekáváme vaši pomoc a těšíme se na to. Děkuji. Děkujeme za vaše vystoupení, za to, že jste nám nastínil svou budoucí strategii, informoval o současné situaci. Velice si toho ceníme a přejeme vám hodně úspěchů. Dámy a pánové, tímto končíme tento bod na programu jednání a je to také závěr našeho dnešního zasedání. Příště se sejdeme v pondělí v 8 hodin večer. Pardon, opravuje se pan předseda, v 7 hodin večer Přeji vám hezký eh, den.